že je zapotřebí, abychom se znovu sešli, a to velice brzy, a abychom měli jasnou představu od začátku, než abychom čekali na to, co nám přijde jako podnět z globální úrovně. Myslíte si, že bude zapotřebí dodatečná pravidla zavést k tomu, aby G20 eh, o tom to má diskutovat a stanovit eh, určitě určité, určitá kritéria. Potom vy jste hovořili také o dotečných požadavcích, které budou připojeny jen pokud za normální eh, likvidace, která může být očekávána, nebude mít banka dostatečný kapitál. Do toho začlenujete i takové situace, kdy může dojít k finanční krizi? Protože likvidace samozřejmě je velice obtížná věc za situace, Eh, která je poměrně běžná oproti eh, finanční krizi, což je mnohem složitější prostředí. A tam, kde státy jsou donuceny k bailoutu, tak to bylo kvůli té speciální situaci, té mm, specificitě finanční krize. A proto bychom rádi věděli, jak toto zohledňujete eh, ve svých úvahách a do jaké míry je váš návrh realistický. Děkuji. Burkhard Balc. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád se věnoval dvěma tématům. Za prvé standard MREL. Už to zmiňoval také pan Farkaš. Jsem toho názoru, že vysoký standard MREL pro velké banky určitě je smysluplný, protože jenom tak potom nakonec to, co jsme naplánovali, BRD, jsme může fungovat eh, v rámci bail-inu a opravdu zafungovat, pokud se banka dostane do problému. Žádat MRL, které nebude znamenat žádnou nebo jenom malou rezervu u velkých systémově relevantních bank, se podle mého názoru nejeví být moc, smysluplným. Bail-in by měl vždy umět vykompenzovat ztráty a faktor rizik by zde také měl hrát svoji roli. A při výpočtu MRL, eh, toho poměru MRL by se měl zohlednit. A proto bych rád požádal ebo a komisi, aby zachovali ten princip proporcionality. A teď těm otázkám. Já bych se rád zeptal komise, jak precizně hodnotí vysoký standard MRL u velkých bank. A potom otázka, jak byl in bez tak vysokého standardu pro velké banky by se tedy měl realizovat. Dále, druhé téma, dovolte mi stručnou poznámku k CVA, úpravám úvěrového ocenění. Zde mi jde o takzvanou CVA charge. V rámci trialogu byla sjednána výjimka pro non-financial counterparties i pro veřejná místa. Eh, Burkáte, budeme se tomuto věnovat ještě později, eh, říká předseda. Nyní jenom ty první dva body. Dobře, tak já se k tomu vyjádřím potom později. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, Děkuji Silví. Až nakonec. Vy už jste skončili? Nebo se vracíme? K tomuhle bodu já mám jeden dotaz. Jak se díváte na budoucnost celku? Eh, jestli budou nějaké změny a kdy? Mark? Mark? Já, když jsem si vyslechl další příspěvky, tak bych ještě chtěl poznamenat, že zde na výboru a ve veškeré přípravě legislativě jsme diskutovali, jak zajistit, že budeme mít dost kapitálových požadavků. Protože to bylo paradigma, které jsme si pro toto všechno zvolili. Ale teď ještě přidáváme za CRD 4, dodáváme ještě směrnici o ozdravení bank a nařízení o struktuře bank a telak. Takže musíme zajistit, že toho na sebe nestavíme moc, protože se snažíme řešit to samé riziko nebo ten samý druh rizika. A měli bychom tedy mít ten samý druh eh, chování toho, jak takovýmto rizikům předcházet nebo jak je řešit. Musíme se ujistit, že u rizikových záležitostí eh, nevyžadujeme příliš mnoho kapitálu a nestavíme příliš velké překážky eh, finančnímu trhu eh, při jeho fungování. Musíme to správně nakalibrovat a na to já se takto dívám z této perspektivy daných zkratek, které používáme. Bylo by dobré se podívat na celkovou analýzu všech těchto prostředků. Ano, také bych rád ještě něco dodal a to se obírá podobným směrem, co eh, uvedl pan eh, Hockmark, protože já opravdu považuji MRL za dobrou věc. Myslím, že je to obecně lepší než telak. Je komplexnější, ale současně to ve mně vzbuzuje i otázku ohledně toho, jak rychle bychom dosáhli výsledku implementace MRL. A co přesně by MRL způsobily u dodatečné rekapitalizace bank nebo při zavedení absorbování e, ztrát. Protože tak, jak já to vidím, vy chápete druhý pilíř jako součást toho, že je zapotřebí mít e, dané rezervy, jako v pilíři 2 plus MRL, takže pokud já to chápu, tak jak to bude implementováno, tak jak se tady plánuje, tak by to bylo kromě toho všeho, co už banky musí plnit. Kromě těch všech nástrojů musí ještě něco přidat, protože něco z toho, co už mají, by se nepočítalo do MRL. Co by to znamenalo konkrétně? ohledně eh, nárůstu eh, kapitálu? A za druhé, jak si myslíte, že bychom mohli předejít riziku, že vznikne zmatek mezi úlohou dohledového orgánu a orgánu pro řešení eh, krizí bank? Může totiž dojít k tomu, že ta dohledo, ten dohledový orgán bude například identifikovat kapitálové požadavky pro jednu banku a pak orgán pro řešení krizí si také zhodnotí tuto banku a řekne, ne, to má být jinak, protože pro MRL, abyste splňovali MRL, musíte přijat ještě něco jiného. Takže jak eh, předejdete tomu, že budeme vytvářet dvě, dva orgány, které budou dělat tu samou věc a případně ještě budou přicházet oba dva tyto orgány s různými čísly a budou se částečně překrývat ve své činnosti. A potom ten článek 3 odstavec 7. Definice pro GCS by se zaměřovala na hodnocení eh, skupiny eh, na stejné úrovni, člen na stejné úrovni, eh, takové to peer review, Mělo by se tedy postupovat tímto způsobem a e, hodnocením banky jedné po druhé? Není to spíše e, tak, že by se měl postupovat e, z pohledu dohledu a nebo z pohledu potřeby řešení krize? Kdo si přeje začít? Okay. Thank you very much. Thank you. Děkuji vám, děkuji za všechny otázky. Myslím si, že všechny ty otázky se týkají vlastně zhruba stejné oblasti, kterou eh, objas se pokusíme objasnit a jde i o budoucnost tlak, eh, kterou jsem nezahrnoval do své předpovědi. Takže MREL versus eh, tlak. O tom hovořilo, eh, eh, hovořilo několik předřečníků a eh, je třeba velmi jasně říci, o co jde. MREL je koncepce, která je, vychází a je kompatibilní s reformou rekapitalizace bank. Jde o využití vlastních fondů, včetně těch takzvaných bufferů, rezerv. Je to koncept, C pilíře 2, to znamená, jde o to, že jde o to, abychom něco měli a je to velmi náročné, protože MREL je 8% závazek, což je velmi vysoká hodnota, záleží je na rizikovosti banky a může být mezi 16 až 18% váženého rizika a případně až mezi 25 a 30% eh, váženého vážené, jiných rizikových aktiv. Čili v numerické hodnotě, teď se nedíváme na kvalitu, ale na čísla, je ještě náročnější než tlak. Takže to je tedy MREL. A jak Burkebalc říkal, eh, MREL je zárukou pro, bail, pro to, aby fungovala rekapitalizace z vlastních zdrojů bail-in a vy jako spolulegislativci eh, jste to požadujete, aby eh, banky musí mít možnost bail-inu, když je to potřeba, jde o 8 závazků a je zde tedy minimální částka pro bail-in, která je potřebná pro všechny další intervence. V legislativě BERD není e, rozdíl, nebo nemyslíme, že by měl být rozdíl mezi malými a velkými bankami, ale je logické, že se tady neuvažuje o žádném rozdílu. A vy vysvětlím proč. Protože MREL je koncepce pilíře dvě, e, Takže zde je e, e, per se princip přiměřenosti a jde o zjištění, co tedy, nebo jaký MREL je vhodný. A teď rozdíl mezi MREL a tlakem vy, kteří jste byli přítomni a vy, pane předsedo, jste se účastnil eh, rady ECOFIN v Milánu, eh, byli tam všichni ministři financí a ti odmítli eh, úvodní koncepci takzvaného G-laku a jenom chtěli jednat o T-laku. Proč odmítli tu původní koncepci? Protože G GLAC eh, nezahrnoval kapitál. Takže eh, poslední tři roky jsme pracovali eh, s tlakem, který zahrnuje vlastní zdroje. Ale každopádně tlak nezahrnuje buffery, rezervy. Takže taková je tedy současná situace a e, pokud e, jde o to, jak to vidím do budoucnosti, v současné době tlak nezahrnuje buffer rezervu. A je rozdíl mezi tlakem a mrelem, to je tedy jedna, jeden rozdíl toto, a další rozdíl spočívá v tom, že mrel je komplexní, a jak říkal pan Burkelbax, Mrel předpokládá, že všechno lze v podstatě rekapitalizovat z vlastních zdrojů a Eh, MREL eh, to nemá pro přednostní dluh, eh, kde je maximum 2,5. A to tedy v MRLu není. A teď vš- ovšem uvažujeme v tom smyslu, že všechno lze bail inovat a docházíme se tedy do ke, do, no, přicházíme k číslu 2,5. Tlak je, se počítá na základě vážených eh, aktiv, eh, rizikových aktiv a je zde eh, určité té rozmezí 16 až 20. A když vezmeme 16, tak to musíme převést na závazky a pravděpodobně to bude eh, méně než 8, každopádně to nezahrnuje eh, veškeré rezervy a eh, veškeré přednostní seniorní dluhy. Takže tedy se to ale netýká všech bank, protože tlak zahrnuje jenom velké banky. Takže to jsou tedy ty tři Eh, prvky, o kterých hovořila Elisa Ferreira. Eh, eh, jde o velikost, mm, když srovnáváme mlak a telak, 8 a 16 závazky a vážená riziková aktiva 16%, závazky 16, dále seniorní dluh prvně zahrnutý v MRELu a jenom do 2,5% zahrnutý ve tlaku. Takže tedy to jsou hlavní rozdíly. A e, kdy se to dále vyvine? To je dobrá otázka. Předpokládá se, že to bude mezi 16 až 20 v tlaku. Mnoho lidí předpokládá, že pokud se pohne a bude to 8, 18, eh, tak se i seniorní dluh musí eh, pohnout. Takže jde, já přesně nevím, jak to bude a nejsem schopen v tomto případě nic předpokládat eh, nebo předvídat. Další důležitý bod je, že tlak teď předpo, podléhá QIS, kvantitativní studii a ta kvantitativní studie Eh, předpokládat věci, o kterých jste se všichni zmiňovali. To je eh, impa, eh, dopad tlaku na financování, takže to tedy velmi silně zaznělo na nejrůznějších mezinárodních zasedáních. To jsou tedy hlavní body. Pak je zde ještě možná další otázka, která se týká bank eh, v likvidaci eh, nebo o možnosti jejich likvidace. Eliza Ferreira se o tom jmenovala, eh, zmiňovala, pan Farkas eh, může odpovědět podrobněji, eh, pokud nějaká instituce má být likvidována, tak RTS potřebuje zvlášť zvláštní e, zacházení, protože jde jednak o e, absorpci e, ztrát a rekapitalizaci, což nejsou stejné věci. Chci říci, že jste říkal, že úroveň MRELu je 8%, ale pokud jak jsem to já četl povrchově, tak těch 8% je úroveň pro bail-in tak pak jsou určité nástroje, které mohou být zahrnuty do těch 8% a ne, nemohou být použitelné eh, nebo nejsou způsobilé pro MREL. Takže v tom eh, MRELu 8% ne, nepřecházíme, nepřesahujeme úroveň 1? Nebo jsem to špatně pochopil? Je to 8 v bodu eh, řešení krize. Když máme eh, pilíř 2, pilíř 2 není, nemá číslo, protože kdyby to mělo číslo, nebylo by to v pilíři 2, takže nástroje pilíře 2 hovoří o bodu řešení krize a jakmile k tomu dojde, eh, tak ta banka potřebuje bail-in 8%, pokud má přístup eh, k dalším osmi. A v bodě, kdy tedy dojde na řešení krize, máte pravdu, že už je to pilíř 2 a zde nemáme čísla. Jej. Já bych jenom doplnil několik drobností k tomu skvělému popisu, který zde právě přednesl Mario. K otázce na časování a toho souladu mezi návrhy Global Cílek a požadavky MREL. Pan Gigold už to zmiňoval. Domníváme se, že je opravdu dobré snažit se tyto dva procesy dát do vzájemného souladu a proto jsem zmiňoval, že eh, zvažujeme eh, drobné prodloužení data pro to eh, odevzdání toho dokumentu. Ty návrhy TILEK by měly, tak takto ty návrhy lék bychom měli být schopni zahrnout do těch technických standardů, tak jak nyní vypadají. Je tam několik drobností, které budeme muset ještě řešit. Například eh, ty způsobilé závazky v souvislosti s tílek eh, eh, držené křížem a podobně, ale zařadíme to do těch technických standardů dentilek pro ty mm, systémově důležité banky. Potom zde máme i jiné technické standardy pro ty systémově relevantní banky, které budeme publikovat. Dále zde byla otázka potom souladu mezi tou eh, analýzou ze strany orgány dohledu a ze strany řešení, aby zde nedocházelo k nějakému zdvojování těch hodnocení jeden z cílů těch technických standardů a toho dokumentu, který jsme konzultovali, eh, tak tam je několik ustanovení k tomuto tématu. A jde o to vytvořit metodologii pro konzistentní eh, analýzu té absorpční kapacity a požadavku MRL obecně v případě bank a uvědomujeme si, že je třeba to dát do souladu s posuzování ze strany dohledu v procesu pilíře 2 na straně těch supervizorů v souvislosti s bankami a dát to do souladu s kritérii pro kapitálové požadavky tohoto procesu dohledu a příslušné požadavky solventnosti eh, v případě řešení problémů. Ty požadavky MRL v těch jednotlivých eh, hodnoceních, to je něco, co je na straně těch eh, orgánů řešení, ale my se nyní snažíme tady vypracovat tu technickou metodologii, tak abychom tyto dva procesy opravdu měli ve vzájemném souladu. A to je asi vše, co jsem nyní chtěl říci. Děkuji. Děkuji vám. Ano, Právě tento výbor je místem, kde lze uvažovat o tomto tak relevantní pojem jako týlek, lze implementovat e, eh, nějakou menší změnou straně jiného aktéra, ale já nevím, my to jenom hodnotíme, ale z právnického hlediska to samozřejmě jsou významná témata a rádi bychom je opravdu také řešili a zabývali se jimi, protože jsme přispěli do diskuse a já bych tedy nyní se rád eh, chopil slova v rámci diskuze, jaký je ekonomický význam 2,5% toho seniorního dluhu. Kde se vzalo těch 2,5%? Takhle, za prvé, proč ten seniorní dluh není jiný jako jiné eh, na mezinárodním poli? Byly určité obavy, že bail-in Eh, těch seniorních dluhů, těch obrovských bank, vlastně bude hodně šířit nákazu. A proto se odehrála diskuse o zastropování těch seniorních dluhů, které bude možné řešit. Ale samozřejmě čisté logickou, to potom vlastně zvyšuje potom to množství těch juniorních dluhů, které se řeší bail-inem i když to samozřejmě potom šíří mnohem menší nákazu než ty seniorní dluhy. Kde se vzalo těch 2,5%? E, prostě to vzniklo prostě tím vyjednáváním a když se podíváte na ten přehled pojmů z té lek, tak tam e, vidíte několik málo výjimek, 2, tři výjimky, které se týkají nás, a potom jiné, které se týkají jiné jurisdikce, například využívání speciálních fondů v jiných jurisdikcích. A potom to číslo 2,5 procenta, to je to číslo pro tu takzvanou výjimku. To je zatímco my v Evropě jsme přesvědčeni o tom, že ty seniorní dluhy lze řešit bailinem a lze zahrnout do pokud to je nutné, pokud to není nutné, pokud máte finance, tak dobře, ale pro ty velké eh, banky bylo eh, obezřetnostně důležité nejít nad určitou částku. Ještě bych to objasnil také tu otázku, kterou jste kladl. Já jsem se snažil naznačit ne to, že RTS povede k tomu, že bude povinné implementovat eh, jiné věci, ale RTS a proces v eh, těch technických standardech, to znamená MRL, jako jednotný požadavek na Evropské banky vlastně umožní hodnocení také pomocí toho týleku. Ale tento požadavek v tom uh, resolution a v tom hodnocení bude založené na tom e BRD requirement, na tomto požadavku. Děkuji vám. Děkuji. Chci se ptat, pan eh, zpravodaj chce ještě něco dodat, nebo můžeme uzavřít toto téma? Já si domnívám, že by bylo dobré, kdyby se komise také věnovala otázce těch rizik, které řešíme vlastně v různých eh, legislativách, ale řešíme ten samý problém. Pokud budeme navyšovat neustále ty kapitálové požadavky, jestli to nebude někdy kontraproduktivní. Nemusí to odpovědět hned, ale eh, byl bych rád, kdyby nějakým způsobem se toto téma popsalo a udělala se určitá analýza dopadu té otázky kalibrace. Ano, já vím, že komise ohlásila svoji vlastní analýzu eh, dopadu a máme zde zprávu pana Balce, pomocí níž se také zapojeme do této problematiky. Ale toto specifické téma jste zde prezentovali opravdu velice jasně. My to chceme a potřebujeme, jasně, to je také součástí vlastně našich eh, právních povinností. Ale teď je to, to je i otázka, která, nebo témata, která by se měly řešit na úrovni těch vyjednávacích eh, týmů, takže by bylo dobré, kdybyste mohli zpravodaji poskytnout ty informace, o které vás žádal. A rádi se budeme tomuto tématu ještě vracet a budeme se mu pilně věnovat, sledovat jeho vývoj, tak abychom také přispěli k zaručení plné kompatibility s úrovní 1 a také abychom se eh, vyvarovali určitých nechtěných dopadů, které by mohly eh, eh, vzniknout prostřednictvím tohoto nástroje, kdyby nebyl plně kompatibilní a to by potom mohlo mít určité dopady na kapitálové požadavky a také na tu reálnou ekonomiku. No a téma týlek zde rozhodně budeme potřebovat řádnou diskusi a přesně proto, proč se o tom také mluvil, my zde vlastně miliardy, zde hovoříme o některých nástrojích možné pomocí bail-inu a potom zase někde říkáte, no, ale použít se mohou jenom do, do výše 2,5%. A máme zde i řešení obecnější témata, souvislosti s Bazilejí. Takže k té otázce týleku se budeme eh, muset ještě někdy vrátit, ale mezi koordinátory si řekneme, v jakém formátu. Takže děkuji za toto. A nyní další téma. A to je CVA, úprava úvěrového ocenění. Takže úprava úvěrového ocenění v rámci CRR. A je to zpráva z 25. února. A byl zde návrh, abychom tady všechno k CRR řešili společně. Mm-hmm nařízení o kapitálových požadavcích. Takže je to externí úvěrové hodnocení, instituce externího hodnocení. Samozřejmě my jsme četli tu bazilejskou zprávu CVA, některé věci se nám nelíbily, odpověděli jsme na to, známe historii toho nástroje, té výjimky, historii té výjimky a nyní se tedy EBA věnovala tomuto tématu a případným budoucím opatřením v této oblasti. Takže e, nyní opět EBA má slovo jako první. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jste se o tom zmiňoval, měli jsme mandát a právní povinnost přednést monitorovací zprávu o Ehm, poplacích za riziko CVA v EU a vyprodukovat e zprávu. To se stalo v útnoru. Tato zpráva byla velice technická. Zakládá se na faktech, na důkazech, které jsme předváděli na základě vzorku banek, které dobrovolně se zúčastnili této činnosti, poskytli své údaje. Bylo to 32 banek z 11 různých právních prostředí v EU Celkově eh, to eh, stanovisko, jak jste se zmiňoval, které se vám nemusí líbit, nicméně jedním ze závěrů této zprávy je, že výjimky EBA ohledně CVA a rizikových poplatků by mělo být eh, Eh, znovu je zváženo a eh, případně odstraněno v tom stávajícím formátu a to proto, že jsme nalezli významné riziko v rámci CVA, které nebylo postiženo stávající nebo eh, nebylo patřičně ošetřeno stávající legislativou této souvislosti je velice důležité také říci, že jsme se zaměřovali kalibrací stávajícího rámce z Bazileje a jako ovlivňuje ty poplatky CVA. A zabývali jsme se mezinárodní kalibrací v mnoha různých oblastech, kde jsme viděli, že to, tato kalibrace je příliš konzervativní. A v této zprávě a i obecně tedy bychom chtěli říci, že před jakýmikoliv změnami je zapotřebí se podívat na formát CVA a e, fóra e, na mezinárodní e, úrovni. Všechno toto musí být zváženo, než přistoupíme k dalším legislativním krokům. Co se týče dalšího zasedání e, bazilického výboru, Eh, tak můžeme říct, že plně podporujeme přeskum eh, rámce CVA. K němuž dochází v kontextu základního přeskumu eh, obchodování. Celkově tedy doporučujeme, až jsme toho názoru, v naší zprávě aby mezinárodní standardy byly přeskoumány, eh, rámec CVA se přesunul do eh, rámců eh, obchodních pravidel a aby byl nově nakalibrován tento rámec a potenciálně, abychom se v EU dále zabývali výjimkami z CVA což by vedlo k vytvoření celkového rámce v budoucnosti, který bude postihovat, bude schopen zvažovat veškerá eh, rizika, eh, která budou ehm, následně eh, zohledněna v těch poplacích za rizika, ale nebudou současně přílišně penalizovat banky, aby tak neškodily tyto poplatky hospodářství. Já jsem tu měl velice eh, rozsáhlé úvodní prohlášení připravené, ale raději bych ušetřil teď čas, abychom umožnili další diskusi a budu velice rád, když se budu moci technicky eh, vyjádřit eh, k některým vašim dotazům a do větších podrobností. Děkuji, jako další Marionava. děkuji vám. Co se týče CVA, to je velice prosté. Všichni víme, jak to historicky vzniklo ehm, a souhlasí naše právo, že zde budou určité eh, výjimky eh, z širšího hospodářství. A pro nás je velice jasné, že tyto výjimky je zapotřebí respektovat máme velice obezřetný postoj. Nechceme navrhovat nějakou specifickou změnu, zejména v souvislosti s tím, že Bazilej eh, eh, sama se zabývá CVA a možná nepůjde tak daleko jako vy, kolegislátoři, ale nepochybně se tento bazilejský výbor ubírá podobným směrem. Takže já bych nepovažoval za rozumné eh, nějak zasahovat do větších eh, otázek do té doby, než bazilický výbor rozhodne. A až eh, bazilický výbor takto učiní, protože samozřejmě my jsme se neřídili tím, co oni eh, říkali. Tím, že teď oni revidují nebo přemýšlejí o, o tom, co dělají, tak to vypadá tak, že jsme nebyli sami, kdo měl určité pochybnosti ohledně toho, co říkali. Eh, co se týče krátkodobých eh, doporučení, jako kolegislátoři jste nám dali aktivně pravomoci a my jsme se nezabývali hodnocením, zda to je kritické množství k tomu, aby se šlo na ten e, akt přenesené pravomoci. Nicméně to teď není ta zásadní otázka. Tedy spíš o to, jak má vypadat rámec e, CVA na mezinárodní úrovni. Děkuji. A... Vaše moudrá slova skutečně považuji za moudrá. Pan Bálc jako další. Okay. Herzlichen Dank. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. To téma eh, CVA Charge. To mi leží na srdci. Protože na triálogu se sjednala výjimka pro ty nefinanční protistrany pro veřejné strany a nyní víme, že EBA vyjádřila určité pochybnosti o těch výjimkách. Mimo jiné, protože eh, prý nejsou v souladu s Bazilejí. Já si myslím, že tyto výjimky by neměly být pokopány opatřeními z úrovně 2 a proto by, eh, dovolte, abych požádal Ebu, aby nám to dnes krátce vysvětlila a osvětlila, jak v této záležitosti hodlá nyní postupovat. Děkuji. Děkuji. E, děkuji vám, kolegové. Chce se někdo vyjádřit, některý z kolegů? Já mám dvě otázky týkající se pokynů k tomu zdravému odměňování. E, je to, není to přesně k tomuto bodu? Pane předsedo? E, je to správný, správná chvíle? E, e, já jsem neslyšel, co jste říkal, promiňte, mohu to opakovat německy, aby to bylo srozumitelnější. No. E, tak, takže pra, pokyny týkající se zdravého odměňování, politiky zdravého odměňování, o tom hovoříme? Ne. Siví, já bych chtěla jenom zdůraznit, jak řekl pan eh, Nava, tak v duchu EBA zavádíme eh, Eh, některá opatření, eh, která eh, berou v úvahu specifičnost evropské situace. A komise teď navrhuje investiční plán a otázka je, zda je chyt, umildré dělat výjimky pro financování veřejného dluhu. Chtěla bych tedy se zeptat, jaké je stanovisko EBA. Je to vaše konečné e, slovo? E, e, nebo rozhodnete až po rozhodnutí, nebo se vyjádříte po rozhodnutí bazilejského výboru, protože nejde jenom o očekávání finančního sektoru, ale i všech malých a středních podniků a všech zainteresovaných stran. Děkuji vám. A dříve než dám slovo EBA, pokud se nechtějí vyjádřit další kolegové, ne, tak jenom jednu připomínku mám. Samozřejmě jsme spokojeni s tím, co řekla komise, bylo to velmi jasné. EBA má trochu, nebo částečně odlišné stanovisko. Eh, takže moje otázka je, zda byste taky neměli vzít v úvahu hodnocení důvodu tohoto prvku. Tedy fakt eh, měn a změn eh, kurzů. Vezměme eh, dolar, euro a další měny podle mého názoru toto opatření nějakým způsobem kompenzuje e, i nerovné podmínky a je to možná i e, taková záchrana nebo jistota pro finanční instituce, které to nemají, nebo pro instituce, které dělají většinu obchodů v dolarech protože zde jde o globální perspektivu a výjimku z evropského hlediska. Jak tedy vy se na to díváte? Lisa? Eh, myslím si, že ten obecný rámec, který zde byl prezentován panem eh, Farkasem a Mario Navem, byl jasný jasný, ale chybí mi tu jedna věc a to je určitý časový rámec, pokud jde o proces, ke který mm, se, e, který vidíme v, e, v rámci bazilej, ten bazilejský proces, takže e, stručně, jak je to s časovým rámcem, abychom nebyli jenom stále v limbu v pohodě. Děkuji. Pokusím se stručně odpovědět. Samozřejmě, my jsme vypracovali zprávu, není to nic jiného než zpráva. Je třeba si uvědomit, že jsme vytvořili zprávu s určitými politickými doporučeními, ale ne, nevypracovali jsme nic víc, teď čili žádný dokument, který by měl legislativní povahu. Uh, nebo nějakou právní sílu. A pokud jde o to, co jsme zjistili, tak eh, to byly určité prvky rizik CVA, tedy rizik úpravy úvěrového ocenění. Šlo o eh, pře, eh, o, o, o přílišné oceňování Eh, těchto eh, rizik, protože zde jde o kapitál eh, vůči riziku v systému řízení rizik. A my v doporučeních zahrnujeme tedy proces nebo pilíř 2 a v tom svém přehledu vidíme, že určité orgány už začaly používat opatření pilíře 2 při Eh, úpravě úvěrového ocenění a rizik eh, CVA. A eh, otázka tedy je, zda se Eh, pilíř 2, který má používat eh, obecně pro rizika CVA a nebo jenom o eh, přílišná rizika zda. To by tedy mělo být v těch kapitálových poplacích. To je otázka politických doporučení. Pokud, potom, pokud jde o ten globální proces, tak samozřejmě nemůžeme dělat žádné předpovědi Eh, kdy skončí, nebo kdy můžeme očekávat, že bude dokončen eh, navržený kalendář, je konec tohoto roku pro bazilejský proces a jak Mario Nava zcela jasně řekl, důvod pro tento globální přeskum je to, že tento globální rámec není, perfekt, není eh, perfektně kalibrován. Jsou určité analýze, eh, kde eh, v určité části z knihy CVA bylo to riziko desetkrát vyšší, než jaké banky eh, předpokládali podle svých použí, podle modelů, které používali. Čili doš, do, eh, v tom globálním rámci byla přílišná nebo nadbytečná kalibrace. A pak eh, je, jsou zde rizika efektu a další rizikové faktory a otázka je, zda rizika CVA se mohou eh, objevit v, eh, v technikách pro zmírňování rizik, dalších rizik, když hodnotíme celková rizika knihy CVA jednotlivých bank takže to, co navrhujeme, odpovídá i komise, e, tedy e, existuje obecný e, rámec, který je v pořádku a doufáme a naše očekávání že tak, je takové, že povede k citlivějšímu hodnocení CVA rizik a potom je možné dělat další úvahy o tom, zda a kdy eh, dělat přeskum globálního uspořádání na úrovni 1. Děkuji. Mám jen málo věcí, co bych chtěl eh, dodat k tomu, co říkal Brkabalc. Ano, CVA to je eh, taková, takový odklon, je to jiná cesta. My si velice dobře uvědomujeme, že když se rozhodovalo mezi tím zase mm, pomůžeš řeší mohosvarství nebo se respektovat Bazilej, eh, tak je to pravděpodobně způsobeno tím, eh, že eh, Evropa, evropské banky nerespektují ty standardy mm, bazilické CVA a samotný bazilický výbor o tom teď přemýšlí. Dokud nemáme finální eh, řešení z jejich strany, tak nevím, proč bychom teď měli dělat nějaké kroky. Eh, jak už tam hovořila Liza Ferreira, eh, lhůta je někdy ke konci roku, ale ještě to nevíme přesně. Důležité to, co řekl Dan Farkaš, logika spočívá v tom, že chceme začlenit CVA a jiná rizika, takže takže chceme zvažovat buď existenci nebo neexistenci jiných eh, rizik do celého toho rámce. Eh, co se týče jiných výjimek eh, z mm, rozhodnutí bazilického výboru, tak se budeme zabývat na základě fakt, která máme těmi výjimkami, nebo tedy ne výjimkou, ale tím snížením, které jste udělali a mm, budeme kontrolovat, jak to funguje, zda to e, nějakým způsobem e, nestěžuje e, činnost těch menších podniků a uvidíme, zda to přeskoumáte jak. Děkuji. A nyní se budeme zabývat mapováním které se týká ECAI. Začne EBA. Děkuji vám. Tak to je další bod na našem menu. A to je velice technická záležitost. EBA má v tomto velice technický mandát, z něhož vyplynula celá řada eh, stanovisek a eh, na začátek bych rád řekl, jakým způsobem EBA toto vedla. Na základě dosavadní zkušeností můžeme říci, že na tomto spolupracovala EOPA, ESMA a EBA, takže my velice úzce spolupracujeme s našimi sesterskými organizacemi. EOPA také vydala konsultační dokument, aby zmapovala situaci týkající se solventnosti 2, eh, což je v souladu s tím mapováním, které je poskytnuto v rámci CRR. Eh, mandát poskytnutý CRR se skládá ze svou eh, podmandátu za prvé mapování jako takové a popsání technických norem v mapování. To je ta druhá věc. Měli jsme jasná objektivní kritéria pro mm, agentury, mm, které eh, provádí rating úvěru a Tyto ratingové agentury znají velice detailně, co eh, eh, potřebují k tomu, aby mohli provést mapování a je tam velká úroveň transparentnosti. Provedli jsme 25 individuálních mapovacích zpráv, abychom E, toto všechno ukázali a můžeme říci, že jsou velice bezpečné, že ukazují velikou míru e, jistoty. Také jsme chtěli provést e, separátní mapování pro sekuratizaci. Zatím jsme ještě nekonzultovali ohledně tohoto mapování, takže se o tom zmíním až na konci. Nyní probíhá finalizování, mapování a očekáváme, že to finalizování se dobere svého konce v létě nicméně je tu ještě jedno veliké politické e, odvětví, kterým se chceme e, zabývat a o tom chci hovořit také dnes. Za prvé, měl bychom mít jasný cíl mapování, stanovení vhodného, vhodné úrovně kapitálu pro banky na základě externího ratingu. Cílem mapování je zajistit, že úroveň kapitálu bude obezřetně stanovena, aby umožnila uh, e, uměrné fungování za stávající úrovně rizika. Za druhé, také musíme uznat, že někteří legislátoři si přáli otevřít eh, trh pro um, eh, rating úvěrů, kterému eh, vládly tři velké podniky. Cílem je zajistit konkurenci a je zapotřebí teď zvažovat tuto hospodářskou soutěž a také současně obezřetnost, což někdy spolu úplně neladí. Potřebujeme k tomu údaje a pokud je nemáme dostatečné, tak se zavádí určité konzervativní opatření. Například eh, u nového vstupu na trh, eh, tam, kde by se jednalo o, eh, o nějaké, nějaký rating na podnik, který má rating v dané jurisdikci členského státu, odpovídá, EU odpovídá určitému mapování Eh, tak eh, musíme stanovit eh, kapitálové požadavky a mohly by být nakonec příliš nízké. Takže Měli bychom přijmout podobné mapování, které by podnítilo k takovémuto chování. Ratingové agentury mohou být příliš optimistické za takovéto situace. A takové nastavení cíle naslepo by nebylo vhodné, zapotřebí být obezřetní a přitom, abychom nebyli v, e, v přímém střetu s naší ambicí navýšit e, hospodářskou soutěž na trhu u ratingových agentur. Obecnotní e, postup by například mohl přivést k tomu, že mapování bude konzistentně o jeden stupeň nižší pro všechny ratingy. Je zapotřebí vyvinout kompromisní řešení. Eh, a to si myslím, že je jediné rozumné řešení. Takže by vznikla taková metodika, která by neumožňovala ratingovým agenturám, aby zjistili ten nejvyšší eh, kredit, mm, kredit, mm, úvěrový eh, kvalitový krok, ten, tu nejvyšší úroveň, takzvanou kvalitní úroveň 1. A to tak, aby museli předat další údaje, a aby tento kompromis nastavil skutečnou eh, rovnováhu eh, mezi obezřetnostními eh, požadavky a přitom hospodářskou soutěží. A potom mapování sekuritizace. Tady máme další dilema. Na jedné straně dominující ratingové agentury mají, víz, mají takový výkon, který kvantitativně ukazuje mnohem nižší eh, eh, záruky u eh, těch kvalitní, kvalitativních úrovní. Když se mm, podíváme na dopady takového mapování, které se bude zakládat především na sekuritizaci US, tak bychom došli k podstatně vyšším kapitálním požadavkům při sekuritizaci. Ratingové agentury ale mění eh, své metodiky a proto je zapotřebí postupovat pragmaticky. A jak pro nové a staré eh, CRA je zapotřebí mít eh, určité řešení, dokud nebude vytvořen správný obezřetnostní rámec pro sekuritizaci. Děkuji za pozornost. Um, Thank you. Marionava. Děkuji. Marionava, prosím. Děkuji, já mám jenom málo, co bych dodal k této rozsáhlé prezentaci. Opravdu je to pro nás klíčové toto mapování, týká se to e, ratingu v rámci obezřetostního rámce a také poprvé evropské banky budou moci používat renting nových a malých ratingových agentur pro vážení rizika. Chceme zde koherentní mapování ve všech odvětvích, které bude zohledňovat to, co jste dali do legislativy, to znamená kvantitativní, kvalitativní prvky. A rozšíří konkurenci a zajistí, že, že zde bude konkurence v tomto odvětví, protože zde přílišná konkurence nebyla. Takže rozšiřování konkurence v této oblasti pro nás zůstává klíčovým tématem. Děkuji. Děkuji. Nyní Petr Simon jako první řečník. Děkuji vám, děkuji kolegům, kteří zde přednesli velmi detailně informace a i nastínili potenciální střety zájmu. Vidím zde velmi jasně, jaké máte problémy a děkuji také kolegovi za to, že upozornil na to, že i malé nové podniky by možná mohli dostat přístup na trh zde, ale já to na jednom místě zde právě nevidím a to je ta otázka AAA. 496 ratingu AAA musíte předložit, aniž by tam byla jedna jediná chyba. Pokud jste tam měli jedinou chybu, tak jich musíte předložit 1036, pokud dvě, tak 1575 a tak dále a tak dále. Takže to je čistě kvantitativní hodnocení. Jenom k tomu, abyste v rámci toho mappingu se dostali do té nejvyšší kategorie, mohli tam mít to triple A. Pokud chcete mít to nejvyšší hodnocení od vás, tak musí mít možnost předložit tolik bezchybných triple A jako nikdo, kromě těch tří velkých agentur, prostě ne- není schopen předložit. Takže tím je ten systém zcela uzavřený. A to bychom měli zvážit. Protože vy jste říkali, že tady jsou určité možnosti u těch pozdějších a horších hodnocení, tam se potom dostáváte i k těm kvalitativním prvkům, které tam zahrnujete do té otázky, jak tedy nějaké věci vážit. Ale my zde musíme opravdu najít alternativu k čistě numerickému schromažďování ratingů AAA, které dopadly pozitivně. Můžete například vzít určité číslo a plus ještě nějaký kvalitativní prvek, no zkrátka udělat nějaké opatření, aby zde nevznikl monopol, který zde zrovna tímto chceme prolamovat. Děkuji. Děkuji vám. Další kolegyně nebo kolegové se chtějí zapojit do diskuze? Někdo z jiné politické skupiny? Takže Eba má opět slovo. No, já bych dal slovo kolegovi Larsovi Overbyovi, který eh, může techničtěji zareagovat na tu vaši specifickou otázku. To téma 496 pozorování, což vedlo k určitém kontroverzi. Vraťme se tady k tomu, oč se snažíme. E, 3a to e, znamená velice nízké e, riziko e, a potřebujete zde mít jasné e, analýzy. Jistě, těch 496 můžeme diskutovat o tom, za to je správná úroveň, nebo můžeme do jisté míry také říct eh, nižší úroveň, ale když se podíváme na to data, tak ono to vlastně nezmění eh, věc eh, výrazně, protože ty malé ratingové agentury, ty mají možná nějakých 10, 20, 30 hodnocení, takže mají problém předložit tolik jich ale u 10, 20, 30 je těžké udělat řádnou statistickou analýzu, takže pokud chceme udělat kvantitativní analýzu, tak to začne být velice složité, když máte jenom takovéto množství. A jak se už také uvedl kolega, otázka zní, jak zajistit, že zde budou pobídky k tomu, aby se ta data sbírala. To znamená, ty ratingy 3A, to je jediné místo, kde máme ten rozdíl mezi těmi velkými a těmi malými agenturami. Jenom proto, abychom vlastně podněcovali k tomu výraznějšímu sběru dat. A, takže e, o co nám hlavně jde, je ta obezřetnost a jediné, co necháváme stranu, je vlastně ten to hodnocení AAA. No, no, no. no, já, Herr Simon. Um... Ano, pane uh, Simone. Ano, uh, vy jste slyšel tu technickou odpověď, já vám můžu říct, ať už ten výsledek bude jakýkoliv, tak posilování konkurenceschopnosti a konkurence v této oblasti je pro nás zásadní téma kterému se potřebujeme věnovat. No dobře, ale já se přece jenom tady musím ještě zeptat. Při horším hodnocení máte kvantitativní a kvalitativní prvky stejnou měrou. Připouštíte je stejnou měrou a jenom v případě AAA eh, trváte na čistě kvantitativních opatření, které nutně vedou k tomu, že vlastně jenom ty tři velké agentury budou dávat rating 3A. A když se podíváte, co všechno má rating 3A a podíváte se na závislost e, na těch třech velkých agenturách, která tímto vzniká, tak vám chci říct, že toto je neakceptabilní. To vysílám jako jasný signál, to za prvé. Za druhé, Rozumím tomu, že říkáte, že abyste mohli hodnotit e, ratingovou agenturu, její spolehlivost, takže potřebujete určitou e, míru úspěšnosti. Ale proč nezvažujete, že byste mezi, e, e, kromě těch kvalitativních prvků, u těch kvantitativních dali měřitko jiné? Z je to 496, nevím, třeba na 100. Ale řekněte ano, ale pak tam musí být úspěšnost taková a taková. Aby tedy v rámci toho kvantitativně nižšího množství ratingů byla potom nastavena velmi vysoká laťka na tu bezchybnost. Já to teď jen tak střílím od boku. Je to taková alternativa, která mě právě napadla, ale je to opravdu věc, do které by se mělo vložit hodně času a energie, aby se nalezlo alternativní řešení. Jediné, co vám můžu říct, je to, že to, co nyní navrhujete, to s tím monopolem, nebo je to tady oligopol, a vlastně to neustále upevňování těchto struktur oligopolu je neakceptabilní. Ano, beru na vědomí vaše téma týkající konkurenceschopnosti, ale kdyby se šlo na 100, tak to možná pomůže dvěma nebo třem ratingovým agenturám, ale ne té velké části. My bychom opravdu museli jít tak dolů eh, kvantitativně a aby, že by to pak byl problém hodnotit. Zdůrazňovat více kvalitu. Nevím, za s tím úplně souhlasit, protože ta metodologie, kterou my zde máme, je čistě kvantitativně založená. My říkáme nižší laťky u těch jiných ratingových kategorií, proto, že tam potřebujeme, stačí méně statistických eh, dat. je tam třeba 10% default rate, tak uh, už tam nepotřebujete tolik statistických uh, eh, dát. Na rozdíl od té kategorie 3A. Ale samozřejmě bereme na vědomí vaše obavy v souvislosti s otázkou konkurence. Svené? Chci říct, že plně podporuji to, co řekl Petr Simon a vy jste řekl, že jste to vzali na vědomí. No, pro mě to není dostatečně jasné vyjádření. Zde byl vyslán velmi jasný signál, že byste zde mohli narazit na problémy. A co to teď znamená? Bereme tento bod na vědomí. Znamená to, že eh, slibujete, že to ještě zvážíte, tuto problematiku, což byste měli udělat, pokud vám parlament vyšle takovýto signál. Ano, já myslím, že ten signál e, je e, naší organizaci EBA jasný. A jak jsem uvedl i na úvod e, své přednášky, my si uvědomujeme e, tyto věci, snažíme se nalézt kompromis, tak abychom omezili tuto problematiku na ten nejvyšší stupeň kvality v ratingu a umožnili ekvivalentní eh, mapování těch eh, velkých i menších, eh, u těch nižších toků, mm, nižších úrovní. Prostě čistě z důvodu možnosti zvažování kvantitativních dat, které je zde snaží. Ale my to tedy bereme na vědomí a pokusíme se toto znovu ještě zvážit a projednat jaká kvalitativní kritéria bychom eh, mohli použít eh, k tomu, abychom řešili toto téma. Eh, jde prostě o to, abychom zde nalezli kompromis. Děkuji vám. Je, já také Mním, že e, náš výbor zjistil, že tedy ten e, pokus o nastolení souladu zde ještě nebyl úplně dotažen, že jde o to zvýšit konkurenceschopnost na trhu, kde byly tři velké agentury a třeba učinit opatření, by se zde konkurence zvýšila, takže my toto považujeme za velice jasný požadavek, který se žádá další úsilí tak, aby toto formulované, takto formulované ustavení opravdu bylo účinné. Děkuji vám. A nyní tady poslední téma. A to je ta politika zdravého odměňování. Nyní opět dávám slovo za EBA panu Farkasovi a potom by mi slovo Jerun Hojeru. Salutiamo Mario, ciao. Thank you, um, thank you, Chen. děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám pár úvodních poznámek týkajících se práce EBA v oblasti o politiky odměňování. CRD 4 má za cíl zajistit, že politika odměňování je konzistentní a zdravá a nedává podporu při eh, nadměrnému přijímání rizik. A s tím cílem legislativci zaznamenali mnohem lépe než my, že CRD e 4 posiluje požadavky na odměňování především zavedením tzv. maximálních bonusů Eh, poměru mm, mezi variabilní a fixní složkou na 100% pro eh, ty, kteří přijímají podstatná rizika. 200% je to se souhlasem eh, akcionářů. Celkový rámec odměňování přispívá přispěje k lepšímu řízení institucí a lepším politice a praxi odměňování. V rámci našeho mandátu CRD 4 EBA aktualizovala své eh, dřívější pokyny ke zdravé, eh, ke zdravé politice odměňování. Konzultace končí 4. června 2015 a 8. května 2015 bude veřejné slyšení. Pokyny k politice zdravého odměňování mají za cíl harmonizovat eh, CRD, požadavky CRD 4 v politice odměňování a eh, variabilní odměňování pro ty, kteří přijímají eh, podstatné riziko. Zde je otázka toho, co je variabilní a co je fixní odměňování a splnění maximálních bonusů. Eh, pokyny odpovídají stanovisku EBA publikovanému v říjnu 2014. Fixní odměna musí eh, být eh, předem stanovená, permanentní, neodvolatelná a nezáležet na vlastní úvaze. Ty pokyny dále obsahují objasnění výpočtu maximálního bonusu. Ty pokyny rovněž se zabývají procesem identifikace osob, které přijímají podstatné riziko. Jde o takzvaný identifikovaný personál. Směrnice také vyžadují lepší eh, eh, období odkladu eh, pro seniorní Eh, manažery nebo seniorní pracovníky v institucích a objasní podmínky, za kterých se přijíma, používají různé nástroje a dají se kombinovat, aby se lépe zajistilo odměňování ve srovnání s rizikovým profilem. Jde vždycky o princip eh, přiměřenosti. V některých eh, jurisdikcích se tento princip přiměřenosti vysvětluje podle článku 92 CRD 4 a e, používají se určité další e, e požadavky e, nebo další systémy, e, které se potýkají tzv. payoutů. V malých a nesložitých institucích se to týká určitých kategorií. E, každopádně e, možnost e, nepoužít určité požadavky pro malé a nekomplikované instituce je, zavr, je za, v těchto pokynech taky obs, není za, za, obsaženo v těchto pokynech EBA. Vycházíme z toho, že čtení CRD může mít dopad na malé instituce a Eh, otázka je, zda je Eh, žádoucí, aby se eh, v rámci CRD umožnila jakási slabší aplikace určitých požadavků pro tyto malé firmy. firmy. A v záležitosti na analýzách se EBA eh, snaží poskytnout porady týkající, týkající se úprav a nákladů pro malé a nekomplikované firmy, kdy není velká, velké procento variabilního odměňování. Některé navržené podměvací eh, návrhy eh, budou potřebovat určitý čas, aby se mohly poplatnit. Eh, každopádně cílem EBA je dokončit tyto pokyny co nejrychleji a vyloučit kontroverzní témata, tak aby nebyla eh, diskuse o principu eh, přiměřenosti. Za žádných okolností eh, to maximum 100 variabilního odměňování nebo 200% se souhlasem akcionářů nelze zrušit v žádné instituci. EBA bude dále intenzivně pracovat eh, na této oblasti eh, odměňování eh, tak na základě stanoviska, které vydalo v říjnu 2014. A kromě toho E, rovněž EBA e e, žádala informace od kompetentních institucí, pokud jde o variabilní a fixní odměňování je 200 Dále budeme pokračovat ve srovnání odměňování v tendencích, které se objevují v benchmarkingu, v našich zprávách, které předpokládáme na, začát, na eh, eh, eh, polovinu roku 2015 na základě finančních dat z roku 2013 a na konci roku 2015 na základě dat finančních z roku 2014. Děkuji vám za pozornost. Pan Hojer, děkuji, pane předsedo. Abych uspořil čas eh, velmi stručně, komise vítá to, co EBA, EBA předkládá, pokud jde o politiku odměňování, a což eh, podle eh, podléhalo veřejné konzultaci ty, ta, tyto pokyny jsou eh, důležitým nástrojem, který pomůže členským státům a institucím implementovat CRD4 koherentně a stejně v rámci celé Evropské unie. Z našeho hlediska ty pokyny EBA musí přísně splňovat eh, přesné, termí, eh, přesné podmínky CRD4 ty pokyny, jenom pro informaci, nevyžadují formální podporu komise. Komise ale každopádně e, monitoruje, e, sleduje a spolupracuje se EBA e, v rámci konzultací. Jak všichni víme, text tohoto materiálu odměňování v rámci CRD4 je velmi složitý a otázka je, jak interpretovat některá ustanovení. Eh, konkrétně, moji, eh, jak říkali moji kolegové z EBA, eh, debate, rovněž se debatuje, do jaké míry by to mělo být právně eh, možné v rámci pod, za určitých podmínek zbavit eh, malé a nekomplikované instituce určitých pravidel, aby je, tedy zajistit, aby je nemuseli splňovat. Eh, komise předpokládá, že ten právní text CRD4 neumožňuje žádné výjimky. A tedy jde, je E, komise nyní čeká na připomínky v rámci těchto konzultací. A e, za účely e, přeskumu komise rovněž předpokládá pomoc externích konzultantů. Budeme hodnotit další možné kroky a budeme informovat Evropský parlament a radu do 30. března 2016. Děkuji vám. Liza Ferreira. Děkuji vám. Já bych ráda podpořila eh, tu interpretaci, úvodní, úvodní interpretaci EBA a potvrzení, které jsem teď slyšela od komise protože my také jsme přesvědčeni o tom, že úroveň 1 neumožňuje žádné ne výjimečné podmínky pro někoho a neumožňuje, že by se neuplatňovala určitá pravidla politiky odměňování. A proto moje politická skupina velmi podporuje tu interpretaci, která vychází nejenom z textu, ale také z záměrů legislativy. A tento parlament jako spolulegislativec si musí uvědomit, že i když bude velký tlak a očekáváme velký tlak z různých oblastí bank, bankovnictví nebo tohoto průmyslu, tak musíme zajistit, že zachováme ducha textu úrovně 1 a že se nebudeme snažit tam eh, zavádět eh, zrušení některých podmínek. Každopádně ten text musí být silný a konzistentní, stejně tak jeho interpretace a půjdeme ve liniích eh, úvodních pokynů a budeme dbát na to, aby se konečný proces neodchýlil od této linie protože jinak bychom měli podstatný problém s uznáním tohoto textu jako právně validního. Potom jsou zde určité detaily, jako například principy odměňování a e, jeho fixní a variabilní e, součást e, E, toto jsou jasná pravidla a jde o, o možnost obcházení. To všechno jsou věci, které parlament bude brát v úvahu. Děkuji vám. Chce se vyjádřit nějaký, nějaký další kolega Sven? V první řadě také vítáme tento komplexní přístup a mám dvě otázky. První se týká pokynů. Národní orgány je, se jimi nemusí řídit. A jde tedy o, o publikování toho, kdo bude dodržovat jaké pravidlo. A kromě tohoto bychom taky měli publikovat důvody, protože eh, jde o vysvětlení toho, že když národní úřady nebudou dodržovat určitá pravidla, tak by mělo být veřejné eh, eh, taky zdůvodnění, proč tomu tak není. A za druhé jsou zde určité diskuse a pravidla CRD na regulaci odměňování na té takzvané konsolidované a subkonsolidované úrovni budou eh, závazné myslím, že by bylo dobré, kdyby to tam bylo zahrnuto, protože jinak to povede k obcházení pravidel. A v poslední řadě eh, bych chtěl eh, se zmínit o takzvaném severance pay. Zde jsou určité limity odstupné. Zde je to pravidlo, nebo jsou ty pokyny vágní. Kdyby eh, ta pravidla byla tak přísná, nebo příliš eh, přísná, vedlo by to k neplnění pravidel eh, vyplácení odstupného. Jde o to, abychom nedopustili zneužívání nebo silné zneužívání ve bankovním sektoru, ke kterému dochází. Pokud jde o zaměstnance, zde je taky určité vágní, eh, jsou zde určité vágní formulace, pokud jde o propouštění a jde zde i o zlaté padáky. Jsou to věci, kterým veřejnost nerozumí. Ve finančním sektoru by měla platit stejná eh, morální pravidla a dodržovat se stejná morální pravidla, která platí v dalších průmyslových odvětvích. A to tedy očekáváme proto, aby se nezneužívala pravidla pro eh, vyplácení odstupného v bankovním sektoru. Děkuji vám. Jsou nějaké další otázky nebo připomínky? Eva, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také za ty otázky, které zde zazněly, i za ta slova podpory. Dovolte mi tedy zmínit několik záležitostí. Complier Mechanism. To je prostě klasický mechanismus EBA, aby prostě hodnotila u těch eh, kompetentních orgánů, zda skutečně dodržují ta stanovená pravidla, a pokud je tam určité vysvětlení, tak to vysvětlení je také zveřejněno, takže zde je zajištěna plná transparentnost a i v tomto specifickém zmiňovaném případě, takže zde eh, toto vám mohu celkem jasně přislíbit. Dále téma aplikace pravidel na konsolidované skupiny, ano, s tím plně souhlasím, to je důležitá věc, abychom poskytli zde více eh, zřejmosti v eh, rozsahu a zabránili určitým zadním vrátkům a nedořešeným oblastem. Dále mohu také přislíbit, že tomuto aspektu se budeme výrazně eh, věnovat, ale v souvislosti s požadavkem úrovně 1 je zde celkem jasný trend poskytovat jednotlivým institucím více možnosti v oblasti určitého odkládání pladeb nebo pladeb v určitých splátkách a že by se tím vlastně vyplácely velké odměny a i když e, postupoval proti tomu vyplácení velkých odměn v případech, kdy se potom zpětně ukáže vlastně, že to chování nebylo úplně v souladu s pokyny, ale je to ještě téma, kterému se také bude věnovat a bude-li třeba to ještě více objasnit, tak e, samozřejmě to rádi ještě více objasníme. Děkuji a nyní má slovo komise. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych jenom přidal něco k té druhé otázce pana Gigolda a to mě velice potěšilo, vaše otázka, protože už z oblasti průmyslu jsme obdrželi několik dotazů a řešili jsme to a otázka je vlastně zase CRD stahuje mm, na skupinu nebo eh, na, na úroveň té skupiny a nebo i na jednotlivé pomočky. A CRD vlastně neumožňuje jedinou výjimku z pravidla. A to tedy znamená, že třeba ty pobočky, když nejsou chápány jako banky, ale jako například jenom zprávce aktiv, eh, také vlastně jsou zahrnuty, takže také by měly splňovat ta pravě, disciplinární pravidla CRD4 a možná i další v daném odvětví, třeba USIC nebo MFID. Ale stavuje se na ně to CRD4 a děkuji za tuto otázku a myslím, že je opravdu důležité zajistit, aby se CRD4 neobcházelo žádným způsobem. Děkuji. Děkuji a nyní tady můžeme uzavřít tento bod týkající se přeskumu. Děkuji eh, zástupcům EBA, eh, kteří zde přispěli k tomu této velice zajímavé rozpravě. A myslím si, že také názory Evropského parlamentu byly vyjádřeny velmi jasně. 26. května se opět bude konat takovýto přeskum aktů. A možná, že bychom si teď mohli udělat velice krátkou přestávku a počkáme, než dorazí eh, komisaři. Děkuji. Vážení kolegové, můžeme zahájit další část naší schůze a vřele zde vítáme místo předsedu komise Valdise Dombrovského a, se a e, pana komisaře Piera Moskovisiho. Vítáme je zde ve výboru ohledně hospodářského dialogu, abychom mohli vést výměnu názorů o, o fiskálním dohledu a evropském semestru. To je nyní klíčový okamžik e, evropského semestru, kdy se jedná o balíček o fiskálním dohledu. Komise předložila e, tento text na konci února a přichází nový cyklus e, Eh, hlavních eh, směrů a pokynů. Eh, a nyní se hovoří na jedné straně o doporučení pro jednotlivé členské státy a na druhé straně členské státy předkládají jejich plány pro růst a stabilitu. A to všechno se odehrává v rámci Eh, na který já nahlížím jako na první krok konzistentnější hospodářské politiky, eh, konzistentnějšího postupu ze strany komise. Eh, v tom výročním přehledu o růstu jsme našli jasné sdělení o třech prvcích fiskální konsolidace, investice a strukturální reformy. A tyto prvky, tyto tři prvky tvoří trojuhelník a hlouběji se jimi zabývají ty eh, hlavní směry pro eh, zaměstnanost a eh, hospodářství. Dosavadní rozhodnutí byla konzistentní s tímto směřováním a také s inovací ohledně jasnějších prvků interpretace ohledně implementace e, ustanovení paktu pro růst a stabilitu, ohledně opatření týkající se flexibility. Takže e, tu je několik prvků, e, prvky jistoty, jak využívat pravidla máme a také je tu ekonomický postoj komise Komise eh, stanoví směr na základě těch nástrojů, které do posud máme a vedeme také právě proto tuto důležitou diskuzi. Je to také důležitá činnost zaměřená na to, abychom dokázali zlepšit naše nástroje, případně Vidím to nicméně jako eh, první krok nového postoje a vítám vaše úsilí, děkuji vám za vaše úsilí a myslím, že můžeme začít prvním eh, prohlášením pana předsedy Dombrovskise a následně eh, úvodním prohlášením komisaře Moskovisiho 10 minut, prosím, jako první pan předseda Dom, komise Dombrovskis. So, uh, Pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, v první řadě bych rád poděkoval za pozvání k tomuto eh, ekonomickému dialogu. A ze strany komise vidíme za zásadní roli, kterou Evropský parlament hraje při vytváření ekonomické a sociální politiky v Evropské unii a tento ekonomický dialog považujeme za důležitý příspěvek k demokratické diskusi a pokračujícímu procesu, který se týká koordinace politik na úrovni EU. Pokud jde o ekonomickou situaci v Evropské unii, nyní poprvé od roku 2007 očekáváme, že všech 28 členských států Evropské unie zaznamená pozitivní růst. V každém případě je to fakt, který jsme, který jsme sledovali tak také v zimním ekonohospodářské předpovědi a za pár měsíců uvidíme, jaký bude vývoj, protože jsou zde určitá rizika pro řecký ekonomický eh, růst nebo pro, pro řec, vývoj řeck, řecké ekonomiky. Jinak podle té e, zimní předpovědi všechny státy Evropské unie budou opět e, růst. Pokud jde o ekonomické ozdravení, to je pomalé, relativně slabé a e, nemá dostatečně rychlý dopad na vytváření nových pracovních míst. Myslíme si ale, že na trhu práce jsou určité pozitivní věci díky pozitivnímu vývoji a strukturálním reformám, které implementují některé členské státy. Řada členských států je implementuje a v roce 2016 eh, čekáme, že nezaměstnanost se trochu sníží a ještě pomaleji se sníží v tomto roce. Komise v rámci evropského ozdravení přijala 25. února celý eh, balíček opatření, který vychází ze tří priorit, které se objevují ve výročním eh, přehledu za rok 2014. Eh, jde o fiskální odpovědnost, o reformy a o e, růst zaměstnanosti. Z těchto z tohoto balíčku únorového lze e, možná e, udělat několik závěrů, jednak vyrovnání ekonomických nerovností, které jsou velké v některých členských státech, dále implement, implementace specifických doporučení z roku 2014 pro konkrétní země byla jenom částečná. Jsou zde určité nedostatky v implementaci, ale celkově je jasné, že ambice a reformy je třeba posílit se zajištěním eh, odpovědné fiskální politiky, daňové politiky. A vidíme, že e, také je významná strukturální politika nejenom na vyrovnání nerovností, ale i pro posílení potenciálního růstu a zmírnění potenciálních problémů, které se e, objevily a zhoršily během krize. Konkrétněji e, k, tomu balíčku ekonomického dohledu. Ten balíček obsahuje zprávy za jednotlivé e, státy, kde se objevují ekonomický vývoj, ekonomická politika a hlavní problémy, e, stejně e, tak jako v celé EU, zóně nebo oblasti ve všech státech euro tento balíček také zahrnuje hodnocení ekonomických nerovností a v těch konkrétních analýzách pro jednotlivé země, které jsme předložili, eh, E, již ten, na začátku tohoto měsíce se hovoří o takzvaném vlastnictví evropského semestru a o poskytnutí více času na dialog vlád a sociálních partnerů e, dříve, než se připraví doporučení specifická pro jednotlivé členské státy. Jinak, pokud jde o hodnocení jednotlivých států, zde se e, dělá srovnání s doporučením pro pro konkrétní země v roce 2014 eh, a srovnání CRS 42%, dále v, roce, mm, eh, červen, v červenci 2014 bylo zaznamenáno 8% a plný eh, pokrok nebo podstatný pokrok byl dosažen ve dvou v procentech. Téměř žádný pr- pokrok nebyl zaznamenán ve 36% a 12% doporučení. Pokud jde o fiskální politiku, hodnotili jsme plnění všech států s paktem stability a růstu a konkrétně jsme hodnotili státy, které eh, byly v riziku neplnění v listopadu a konkrétně jsme zdůraznili Itálii, Belgii a Francii. Analýza vycházela z, ze zimní předpovědi roku 2015 a vzala v úvahu specifikace nejlepšího využití flexibility v rámci paktu růstu a stability. Když vycházíme ze všech relevantních faktorů, eh, tedy růst, eh, inflace a strukturální reformy, eh, docházíme k závěru, že jsou příliš velké eh, postupy, které eh, neplatí, eh, nebo které eh, to, to platí pro Itálii a Belgii a pokud jde o Francii, tak ta je silnější, pokud jde o eh, daňové a strukturální reformy, ale jinak je tam příliš velký rozpočtový deficit na rok 2017 a Francie požádala o dodatečné úsilí, pokud jde o 0,2 HDP pro tento rok. Už teď a E, toto úsilí bylo potvrzeno a nyní ho francouzská vláda připravuje. Jsou zde přísné milníky, pokud jde o fiskální úpravy, e, budou pravidelně e, revidovány, stejně tak jako strukturální reformy. Na jaře v rámci evropského semestru budeme hodnotit všechny zemi na základě nové předpovědi Eh, v jejich programy stability, konvergence a národní reformní, eh, programy národních reform. Jde o eh, to, že pokud eh, strukturální reformy nebudou považovány za dostatečné, budou přijata dodatečná opatření. Pokud jde o ekonomické nerovnosti, mnoho zemí udělalo pokrok v jejich nápravě, ale problémy stále ještě přetrvávají v určitých zemí. Eh, z pohledu hlavních zemí tak eh, došlo ke zlepšení konkurenceschopnosti a Každopádně eh, ještě eh, není situace dostatečná k řešení eh, zahraničního dluhu. Pokud jde o současné saldo, jsou zde určité nedostatky, a proto je třeba stimulovat investice a fiskální politiku. Za třetí, eh, vládní eh, dluh eh, a veřejné dluhy stále ještě jsou zdrojem zranitelnosti v některých zemích a Eh, neumožňují růst. Francie, Itálie, eh, Chorvatsko eh, a Portugalsko mají velké makroekonomické nerovnosti, které vyžadují monitorování. Pro Francii a Chorvatsko se komise rozhodla aktivovat postup sledování nerovností. Bude to vycházet z jejich národních programů reform a Eh, tyto, tato opatření jsou považována za dostatečná k získání eh, vyrovnané situace. Eh, dále, v konvergentní plán konvergence byl přijat v dubnu. V roce 2015 nebo návrh na, pro rok 2015 bude schválen v květnu Evropský semestr je zcela zásadní pro věrohodnost Evropy a proto všichni společně na úrovni jednotlivých států i na celoevropské úrovni se pokusíme eh, jít správnou linií a vytvářet nová pracovní místa. Těším, děkuji vám za pozornost, těším se na konstruktivní spolupráci i na dnešní diskusi. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo. A nyní dávám slovo panu Pěru Moskovici. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za vaše pozvání. Abych se mohl zúčastnit tohoto svarského dialogu, jsem velice rád, že jsem zde ve výboru. Na třetím slyšení eh, v Evropském parlamentu už ve výboru bylo to v roce 15 možná bychom mohli udělat ještě více, protože pro nás je vždycky potěšením, když můžeme u vás ve výboru hovořit. Eh, takže prosím, předkládejte své dotazy, eh, podělte se o své názory. Eh, tato zasedání jsou důležitá pro demokratickou transparentnost a zodpovědnost. Jak už eh, říkal Valdis, hovořil tedy o hlavních krocích evropského semestru, předložil balíček o hospodářském dohledu. Já bych rád poznamenal pár slov eh, ohledně fiskální části toho balíčku, o kterém se diskutovalo na Ekofinu v březnu. Eh, komise přijala určité kroky pro nadměrný deficit pro Belgii, Itálii, Finsko a e, rozhodla se také komise, že předloží e, nová doporučení pro tyto jednotlivé státy a také jim stanoví lhůtu, do kdy mají napravit e, tento nadměrný deficit v roce 2015, tedy to je pro rok 2017. Je to lhůta do roku 2017. Na základě odhadů a různých prognóz, a to bylo všem jasné, můžeme dosáhnout takovéto Eh, korekce eh, později, už to není možné, tedy v roce 2015, tak bylo jasné. Eh, komise pracovala na tom, aby zjistila, zda lze efektivně využívat revidovanou metodiku z posledního zasedání rady. A viděli jsme, že Francie nesplnila své politické závazky z roku 2013 a 2014 a velice pravidelně jednáme s francouzskou eh, vládou. Z roku 2014 byly výsledky lepší, než jaké se předpokládaly, ale komise eh, komise byla, musela tedy nyní další závěry. Francie tedy na základě těchto závěrů Eh, má přijmout dodatečné opatření, jedná se 0,2 eh, HDP na tento rok. Máme k tomu určitou lhůtu, kterou jsme stanovili, a to je 10. června pro eh, Francii, jedná se 2-3 miliardy v podstatě jsme v kontaktu ohledně dalších závazků a dalšího úsilí. Eh, Francie, aby Francie mohla tedy se tímto řídit. A my jsme upřesnili v tom novém doporučení pro Francii, že zapotřebí dále konsolidovat eh, rozpočet, a to trvale v roce 2016-17, abychom dosáhli cíle, který byl nově stanoven, a to je 2 eh, procenta v roce 2017. Pro Finsko, Itálii a Belgii komise má za to, že zde ne, není patřičná záruka. Pro eh, Belgii a Itálii můžeme říci, že, že se neočekává, že by plnili to patřičné úsilí v tom přechodném období, pokud se budou řídit tím pravidly pro eh, eh, dluh roku 2014 a 2015. A pro tyto dva státy komise stanovila a vzala v úvahu dva faktory, které nám připravili vhodné. Za prvé, eh, nevhodné ekonomické podmínky, kdy docházelo k recesi a za druhé ta skutečnost, že když určitá země se snaží plnit střednědobé cíle, eh, tak tomu může docházet. A navíc je tu eh, čas, který je potřebný ke konsolidování růstu při strukturálních reformách, které dlouhodobě pak mají umožnit zlepšení eh, toho veřejného dluhu. A na základě tohoto všeho jsme tedy schválili plány pro tyto státy. V případě Belgie deficit byl hodnocen také jako porušení těch 3% toho e, Prahu. 3%, ale e, řekli jsme, že dočasně je to e, možné pro Finsko. Tam se jedná o 60% úroveň v roce 2015. Bylo na opětovně vysvětleno, proč k tomuto porušení došlo, eh, že, že šlo o dosažení finanční stability. Například se jednalo o příspěvky z SMU a že v roce 2014, když se zjistilo tedy, jak vypadá situace po, po té, co byla vypracovaná ta předchozí zpráva, tak eh, jsme došli k závěru, že eh, počkáme na další výsledky, než to budeme hodnotit dál. Máme výsledky 16 vybraných zemí pro eh, přeskum dluhu Francii, Itálii, Bulharsko, Německo, Irsko, Španělsko, Chorvatsko, Maďarsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Finsko a Velká Británie. Toto nám umožňuje, abychom stanovili velice dobrou perspektivu pro eh, tyto dvě eh, státy, abychom se zabývali nevyvážeností, že tu jsou určité eh, politické výzvy. Z této průřezové perspektivy můžeme říct, že jsme se zabývali několika různými aspekty, abychom objevili nebo objasnili určité trendy. Za prvé, externí závazky způsobí větší zranitelnost a vyváženost ti může dosáhnout jen částečně ze strany strukturovaných reform. Potom tu jsou velké přebytky běžného účtu, slabší investice. Za třetí, nehledě na konkurenceschopnost v posledních eh, letech, ta konkurenceschopnost zůstává stále ještě eh, výzvou pro různé členské státy a na závěr to vysoká úroveň soukromých eh, a veřejných dluhů, které přetrvávají v mnoha členských státech. Nevyváženost Eh, kterou zažívají tyto členské státy, eh, vyplývá z různých eh, podmínek. A proto tedy politická odpověď musí být šita na míru jednotlivým potřebám členských států. Ať už se jedná o postup, a, nebo e, tu podstatu. Takže pět zemí, Francie, Itálie, Chorvatsko, Bulharsko a Portugalsko, prožívají e, Eh, nadměrnou nevyváženost eh, a potřebují politické eh, kroky a monitorování. Francie a mm, Bulharsko pokročí dál proti loňskému roku, Portugalsko je to poprvé, co vstupuje do makroekonomické nevyváženosti po té, co odešlo v roce 2014 toho předchozího programu na vymení se z krize, zatímco Chorvatsko se trvává ve stejném statusu jako v loňském roce. Ale když se to srovná s loňským rokem, tak Slovinsko například eh, byla deeskalována z nadměrného, eh, nadměrné nevyváženosti do zlepšené nevyváženosti. Takže eh, je vidět, že tento postup může fungovat oběma strany. Pro Francie a Francie a Chorvatsko komise rozhodne v květnu, zase má reaktivovat postup nebo řízení pro nadměrnou nevyváženost a jaké budou tedy případně programy, o kterých hodně očekáváme. A je, záleží to také na strukturálních reformách, které mají být ohlášeny. Pro ty další tři země, Itálii, Bulharsko a Portugalsko, komise se omezí na specifické monitorování pro tuto chvíli. E, tři země eurozóny, Španělsko, Irsko a Slovinsko, prožívají makroekonomickou nevyváženost, která požaduje rozhodné politické kroky. Pro ně je zapotřebí specifický monitoring a bude se provádět, jako se prováděl i loni, tam se nic tedy nemění. A měli bychom mít na paměti, že v případě Slovinska jsme rozhodli, že se sníží, ten, nebo je se snížila ta úroveň makronické nevyvažnosti. E, eh, Německo se, e, se chápe jako země, e, která potřebuje mm, mm, makronické politické kroky pro Německo, to znamená ovšem eskalaci oproti loňskému roku. A na závěr zbývající šest zemí Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Finsko, Velká Británie a Rumunsko prožívají makroekonomickou nevyváženost Dojde k follow-upu eh, v rámci evropského semestru, budeme to dále sledovat těch, další, těch prvních pět zemí, si uchovávají stejný status jako v loňském roce, zatímco Rumunsko letos poprvé je integrováno do standardního cyklu dohledu. Co se týče dalších kroků, eh, Komise bude hodnotit situaci i nadále na základě těch národních reformních programů a na základě programů konvergence z členských států a na základě toho pak komise tak předloží další prognózu a to by mělo být v květnu. E, také bude komise navrhovat radě, aby vydala e, e, doporučení jednotlivým členským státům, aby je takto mohla vést k další implementaci lépe koncentrovanějšího postupu a můžu do dalším eh, krokům. Na závěr bych ještě jednou chtěl zdůraznit význam, který přikládám eh, výměně názoru s vámi. Eh, je mým úmyslem Evropského komisaře se se pravidelně často setkávat s vaším výborem ECON a také bych rád kromě jiného vysvětlil i v demokratickém kontextu naše rozhodnutí. Takže si myslím, že z tohoto pohledu může být naše debata Eh, zajímavá a chci, aby byla uspokojivá a eh, aby eh, uspokojila naše potřeby v této oblasti. Děkuji vám, děkuji také Piru Moskovisimu a nyní budou následovat dotazy v pětiminutových slotech. Máme dva řečníky. Eh, takže budou odpovídat buď samostatně, anebo společně. Prosím kolegy proto, aby kladli stručné otázky. Jako první Markus Seber. Eh. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane místo předsedo komise, vážený pane komisaři. Děkuji vám velice za váš výklad diskuse o dodržování pravidel paktu stability a růstu Diskuse o dodržování pravidel paktu stability a růstu a rozhodování v komisi, to jsou důležité a velmi politické události. Hlavní otázka, kterou se musíme zabývat, je, myslím, to, zda ta pravidla, která jsme zavedli, a to vychází z toho, že komise hodnotí čísla objektivně a potom se politicky rozhoduje v radě. A zda tento mechanismus skutečně funguje. Tuto otázku si musíme klást. Aby to bylo zajištěno, tak eh, Oli Ren v roce 2011 mm, zřídil pozici Chief Economic Analyst v Evropské komisi, což je politicky nezávislá instance, která vychází ještě z vědeckých poznatků a má kontrolovat, zda jsou opravdu aplikována pravidla paktu stability a růstu. Domnívám se, že takováto nezávislá analýza je Eh, by byla dobrým eh, rozhodovacím vodítkem eh, pro komisi, ale také by to umožnilo veřejnosti, aby posoudila, zda pravidla paktu stability a růstu skutečně jsou aplikována, nebo byla aplikována v minulosti. A proto bych se vás chtěl zeptat, jaké analýzy vypracoval pro letošní rok tento chief economic analyst a bylo by možné tyto analýzy zveřejnit a jak vidíte v budoucnu eh, roli tohoto hlavního ekonomického analytika a jeho zapojení do rozhodovacího procesu komise? Děkuji. Děkuji vám. Pan Moskovici. Především bych chtěl ujistit pana Ferbera, že rozhodnutí přijímaná komisí jsou přijímána na základě velice objektivních eh, faktů. Já eh, jsem to chtěl připomenout. Je pravda, že na základě článku 6 máme specifické pravomoci eh, eh, Valdisy, takže můžeme přijímat určitá rozhodnutí a pan Juncker se rozhodnul, že rozhodnutí kolegia, což bývá tedy většina, a to chci zdůraznit, že musí být jednohlasná. A to je velice e, důležité. Chtěl bych to tedy zúraznit, protože e, my jsme si tímto přáli aplikovat pravidla, to, že budeme seriózně postupovat a budeme se objektivně snažit řešit situaci jednotlivých členských států na základě e, vývoje, k němuž došlo, což máme tedy na základě toho, co potřebujeme v listopadu a na základě toho rozhodnutí, které máme z února, abychom měli správně všechno nakalibrováno. Takže eh, to se týká všech eh, států. A pak my pracujeme na základě eh, toho, co, co umožňují služby, na základě práce analytiků a také na základě generálního ředitelství FN. Eh, pokud potřebujeme nějak jednat eh, v daném členském státě, eh, víme, že tento mm, že toto generální ředitel si nemůže poskytnout nezávislou expertízu a rozhodnutí jsou, rozhodnutí komise jsou veřejná, ale eh, jednotlivá stanoviska služeb v rámci eh, generální ředitelství veřejná nejsou. Eh, nicméně, co se týče rozhodnutí komise, žádná tajemství tu nejsou. Děkuji, Eliza Ferreira. Thank you all. Děkuji. Budu hovořit anglicky. Děkuji vám velice za tento dialog a chci se věnovat dvěma otázkám. Za prvé, otázka pojmu makroekonomické nerovnováhy. Ráda bych připomněla, že makroekonomická nerovnováha také zahrnuje analýzu fungování různých členských států. To znamená ne jednotlivých jenom samostatně, ale je to propojení mezi členskými státy, zvláště otázka dopadu horizontálních a, eh, a, eh, politik a případné dopady Eh, ovlivň, vzájemné ovlivňování těchto členských států. No a nyní vlastně v té analýze to duplikujeme v tom eh, postupu o nadměrném schodku, kdy zase řešíme ty interní nerovnováhy ekonomiky. A druhé téma strukturální reformy třetí pilíř. Myslím, že je na čase, aby komise zrevidovala pojem strukturálních reform. A já bych možná i navrhla, abychom ten pojem nahradili nějakým jiným, protože ten název už je takový nadužívaný a vede to k celé řadě nejrůznějších politických problémů. A myslím si, že je na čase se podívat na každý jednotlivý členský stát a změnit systém, protože strukturální formy, fondy potřebujeme, ale potřebujeme zde časový rámec, je třeba, aby zde návrhy předkládaly členské státy v úzkém dialogu s komisí. Musí se to věnovat otázkám tématu jako revize eh, systému justice, veřejné zprávy, školství a podobně. A mělo by to být takový koncept, který by umožňoval jasný dialog a lepší specifická doporučení jednotlivým státům harmonizovanějším a jasnějším způsobem v jasném časovém rámci. Takže myslím si, že tyto dvě věci by výrazně zlepšily kvalitu makroekonomického řízení v Evropě. Děkuji vám. Děkuji vám, pan Dombrovskis. Děkuji vám. Děkuji vám za vaši otázku. Nejprve tedy ta analýza makroekonomických nerovnováhách. To je jeden z výsledků evropského semestru a tedy díky jeho pořádání vlastně členské státy makroekonomickou politiku čím dál tím více e, eh, nahlíží jako důležitou věc, které je třeba se věnovat a také se věnují více vlastně tomu zvanému efektu spillover, tedy ty, hm, vlastně přesahy, když ta nerovnováha je někde, tak se dostává i jinam. A je zde jas eh, na implikace pro politiku v jednom členském státě ovlivňuje částečně i další členské státy a to je také součástí té analýzy. Co se týče strukturálních reform a otázky, jak vlastně zlepšit to, aby někdo opravdu tu strukturální politiku považoval skutečně za svou a věnoval se jí náležitě, tak eh, v rámci evropského mm, semestru jsme vlastně změnili ten kalendář, ten harmonogram právě tak, aby zde bylo poskytnuto více času pro jednání a diskuse s členskými státy. Proto tedy publikujeme nyní tu zprávu o dané zemi o tři měsíce dříve, tak aby zde byl dostatečný prostor pro diskuse s členskými státy a se sociálními partnery v těchto členských státech a doufáme, že tím dosáhneme toho, že budou ta doporučení eh, zacílená na jednotlivé země mnohem vyvážení, vyváženější a také jde o zlepšení toho, že státy také ta doporučení vezmou vážně, budou je považovat za důležitá a stotožní se s nimi, protože ta míra implementace je relativně nízká a nevidíme zde také příliš eh, velký pokrok v té implementaci těch doporučení z roku 2014 a proto se mění ten proces evropského semestru tak, aby zde byla umožněna lepší diskuse tak abychom nakonec dospěli vlastně k vyváženějšímu řešení. Děkuji. Takže jestli tomu rozumím správně, eh, jsou pokryté jiné oblasti, kromě práce, například veřejný práce a justice a umožníte zde v těchto specifických doporušení tomu vyhradit také specifický rozpočet? No, v podstatě už existují specifická doporučení pro jednotlivé státy, které například pokrývají účinnost veřejné zprávy nebo nezávislost soudního systému a podobně. Evo se primárně soustředí na makroekonomické záležitosti, ale samozřejmě třeba i ta veřejná zpráva nebo soudnictví jsou relevantní pro například podnikatelské prostředí a podobně, takže je také zahrnováno do těch úvah a některé kroky jdou i tímto směrem. Děkuji. A já myslím, že je opravdu dobré, že zde došlo k té inovaci harmonogramu. Nyní má slovo Ben Luke. Děkuji vám, pane předsedo, vážení komisaři. Já bych měl otázku týkající se zacházení s Francií v rámci evropského semestru. Už je to po třetí kdy vlastně Francie dostala odklad při nápravě nadměrného schudku. A upřímně řečeno, příliš nerozumím těm pravidlům, podle nichž tak to bylo rozhodnuto. Mám dojem, že ehm, je zde komise výrazně schovývala nebo má velký prostor v tom, aby určila, kdy může nějaká země obdržet určitý odklad, kdy takzvané strukturální Reformy jsou chápány jako jakési polehčující okolnosti, na základě nichž není třeba dosáhnout toho cíle v oblasti schodku, a místo toho je prodloužena lhůta o dva roky, poté co už ta lhůta byla předtím dvakrát odložena. A proto by mě zajímalo, jak chcete přesvědčit tento parlament a tento výbor o tom, že zde tedy E, nejednáte libovolně jenom podle určitých politických e, příležitostí. A navázal bych také na otázku pana Ferbra. Mohli byste někdy publikovat, zveřejnit, jaká hodnocení ex ante máte pro reformní opatření a mohli byste potom udělat ex post evaluaci, zda ta reformní doporučení také měly požadované účinky. Parlament musí být schopen sledovat, jaké, eh, eh, jaké opatření jsou plánována, jaké mají mít budoucí účinky. Musí být také kontrolovatelné, zda tyto mm, opatření eh, měly také skutečné plánové účinky, protože jinak to bude velice náhodné a libovolné. Nyní už například irský ministr reklamoval, že by vlastně Irsko mělo dostat započtenou stejnou flexibilitu, jakou už dostává Francie. Je to takový vlastně špatný příklad pro ostatní země, které subjektivně a zcela pochopitelně mají ten názor, že když se s Francií pracuje v rukavičkách, tak by se mělo pracovat v rukavičkách i s nimi, ale to podle mého názoru spochybňuje fiskální disciplínu jako takovou. Děkuji. Stručně se vrátím k tomu, jak se vlastně eh, rozhodovalo. Takže je zapotřebí zdůraznit to, že v roce 2015 nebylo možné, aby e, Francie zrostla po 3% deficit. A e, s konstatováním tohoto faktu e, jsme také se rozhodovali, jak dále budeme postupovat. Komise tedy zvažovala čtyři věci. Za prvé, zda to byla efektivní činnost v letech 2013 a 2014 a na základě nezávislé analýzy generálního ředitelství nedošlo eh, k závěru, že by tu eh, toto bylo. Pak se konstatovalo na základě analýzy, byli jsme mm, potěšeni tím, že ta činnost nějaká eh, zde byla protože kdyby nebyly efektivní eh, činnosti, tak by eh, to znamenalo, že se musí eh, začít jednat o sankcích. Co se týče strukturálních reform, tak chci říci, že bylo zapotřebí určitě mm, posílit tuto úsilí ve Francii a my kdyby eh, ten refo, reformní, eh, ta reformní činnost Francie nebyla dostatečná, tak jsme si vyhradili možnost eh, postupu pro nadměrný, nadměrnou makroekonomickou nerovnováhu. A, a pak tu byl rozdíl mezi tím, co mělo se snížit se 0,5 a my jsme velice rozhodní eh, ohledně toho, že se má tento cíl dosáhnout v roce 2015. Eh, to jsme velice jasně žádali od Francie, aby toto skutečně provedla. A za na léta 2016-2017 a tam se jedná o, o konsistentní, eh, důsledné strukturální reformy, které Francie musí provést. Tato rozhodnutí opět byla přijímána jednohlasně, jsou veřejná a e, uh, činí se na základě všech těchto uh, prvků. Je jasné, že toto rozhodnutí uh, žádá od Francie víc, není to schovývavé rozhodnutí, uh, Francie musí poslit své úsilí ještě v roce 2016 a 2017, musí mít národní program reform, který bude důvěryhodný a je zapotřebí na něm důsledně uh, pracovat. To jsou pracovní podmínky, které Eh, které vyžaduje, Francie, eh, vyžaduje komise od Francie a eh, to je způsob, kterým komise postupuje. Děkuji. Sylvie Goulart. Děkuji. Já nebudu komentovat to, co jste uváděl, protože si myslím, že to trochu chválí to, co už se stalo a mně to není úplně příjemné. Já úplně chápu, co k tomu vedlo Komise se rozhodla a chtěla se rozhodnout jednohlasně, nicméně si myslím, že je docela delikátní slyšet, eh, eh, že něco nebylo možné a vy jste o tomto takto jednali. Ekonomická nerovnováha. To je pravděpodobně ten nejdůležitější nástroj, který tu máme a myslím, že Liza Freda, která to byla zpravodajkou, tak eh, ten nástroj, který máme, je ten nejdůležitější mm, právě v šesti balíčku. Pokud se podíváme na to, jak ty politiky navzájem se ovlivňují a ten deficit se rozlévá dál, tak je to nepochybně důležitý nástroj. Je, jak se díváte na takovouto národní monografiku? Jaký vidíte dopad e, eh, to chování na, na eurozónu? A, a co má, e, jak se díváte na postoj Maria Draghiho a, eh, a Evropské centrální banky? A pane Dobrovsky si, bylo by zajímavé, protože vy jste hovořil o tom, jak využíváte tento nástroj, který je zaměřen na kontrolu deficitu a přebytků, kdy některé státy ještě bohužel mají deficity, zatímco druhé státy mají eh, tedy přebytky. Eh, víte, že může dojít eh, k tomu riziku, že, že sám jste říkal, myslím včera, že situace v Řecku je skutečně obtížná, což je tedy ještě eufemisticky vyjádřeno. Jak víte, v evropském semestru se opravdu snažíme získat přehled o ekonomické situace a e, dále se podívat e, na fiskální i makroekonomickou nerovnováhu a dát to do širší perspektivy Eh, nejenom abychom to sledovali eh, podle různých členských států, ale abychom měli skutečný evropský dokument, který bude sledovat širší vývoj v ekonomické oblasti. A pokud jsem správně rozuměl vaší otázce, tak se to týkalo eh, komentářů pana eh, Dragiho eh, k evropskému eh, semestru. A určitě jsme tyto připomínky vzali v úvahu, bereme v úvahu stanovisko pana Dragiho, které považujeme za důležité jde o to, že pravidla, která byla e, zavedena, jsou důležitá pro věrohodnost Evropské unie a taky pro eurozónu, to znamená pro země, které mají stejnou měnu. A rovněž e, jsou e, důležitá proto, aby zajistila efektivnost monitorování politiky bo politik Eh, což provádí ECB. A ještě dodatečnou, ještě připomínku. Víme, že ECB se teď zabývá kvantitativním uvolňováním Eh, pane eh, komisaři, já si myslím, že jste přesně nerozuměli. Já, se, eh, já nehovořím o konkrétních rozhodnutích Evropské centrální banky, ale o tom, co se řeší. Já po té vaší prezentaci si myslím, že vy nemáte vlastně přehled. Dobře, omlouvám se. Já jsem eh, asi kvůli tlumočení tomu přesně nerozuměl a Draghi se vyjadřoval eh, k, k procesu evropského semestru. A my v tom přehledu, jak jsem říkal, nemáme jenom zprávy konkrétní pro, pro určité konkrétní země, ale rovněž se díváme na celou eurozónu, sledujeme vývoj v Evropské unii a v eurozóně jako takové, takže je to takový, takový významný přehled, když Samozřejmě jsme zaznamenali připomínky členských států a při dalším dokumentu, který připravujeme, počítáme s tím, že bude širší přehled celoevropský a e, týkající se eurozóny, kromě konkrétní pohledu na konkrétní země. Takže všechny tyto, e, tyto připomínky bereme v úvahu. Paloma López, prosím. Děkuji, pane předsedo. Eh, dobrý den. Stejně jako jindy v tomto výboru a v tomto prostředí bych vám chtěla eh, sdělit stanovisko, které odpovídá tomu, o čem jste hovořil vy. Hovoříte o investicích, o růstu a o strukturálních reformách. Eh, tento balíček by mohl být pozitivní, pokud by se aplikoval jinak, než ho komise realizuje. Vy ve své analýzi vycházíte z podmínek každé země a proto pohovořím o Španělsku, o své zemi, protože to může sloužit jako příklad pro další země. Ve Španělsku stejně jako ve zbytku nejrozvinutějších zemí agregovaná eh, eh, poptávka eh, vychází z HDP. Ve Španělsku tvoří 98%. Ekonomický růst tedy musí vycházet, nebo se musí po, vycházet z vnitřní poptávky. A když máme vzhledem ke strukturálním reformám nízkou tu eh, vnitřní poptávku, snižuje se soukromá spotřeba a jsou zde dvě brzdy k tomu eh, proto. Za prvé není přístup eh, ke úvěrům. Ten přístup je nedostatečný a navíc jsou zde neadekvátní náklady. A na dalším bodem nebo dalším důvodem eh, jsou eh, příjmy. 87% domácností žije na zák- eh, z dávek a z platů. Vzhledem k tomu, že se snížily platy i se snížily příspěvky veřejné, dochází k velké velké eh, eh, nerovnosti a je to kvůli velké destrukci pracovních míst. A eh, jenom zvýšením pracovních míst se umožní eh, mít lepší platy a dávky pro lidi, které to potřebují. Eh, vychází to ovšem z nákladů podniků, protože ve Španělsku, eh, když vzrostla konkurenceschopnost, došlo k paradoxu, že jsou jednotkové náklady, které se nesnížily. A takže došlo jenom ke zlepšení marží pro podniky. Eh, prosím, eh, dokončete už svou řeč. Ten, ten nový ekonomický scénář vyžaduje zvýšení reálných platů a zvýšení veřejných dávek. A proto navrhuji komisi, aby se zabývala ve svých doporučeních právě eh, tím, co udělá pro zvýšení platů a zvýšení veřejných dávek, protože nakonec připomínám i slib pana Junkera týkající se minimálního příjmu. Děkuji vám. V zásadě se ta otázka týkala strany poptávky a jak stimulovat poptávku v ekonomice. Jsou zde dva prvky ekonomické politiky. A když se podíváme na hospodářskou politiku a na její priority, které se objevují v ve výročním přehledu. Za prvé jde o stimulování investic, to vy navrhujete taky. A dále je zde strana poptávky. My víme, že situace v různých členských státech je různá. Jsou členské státy, které mají větší fiskální prostor, je, jsou státy, kde je menší eh, fiskální eh, prostor, jsou země, eh, kde není žádný. A jak říkala komise, ve svých dosavadních úvahách vychází z toho, že určitý stimul na straně poptávky, e, ekonomické poptávky, e, bude a byl učiněn. E, jde o to, abychom neskončili ve finanční nestabilitě, což už jednou bylo, kdy členské státy jsou postaveny mimo finanční trhy, nemají k ním přístup, což se stalo v v uplynulých letech, takže určitě eh, chceme, abychom vyšli z finanční eh, krize zajištěním finanční eh, stability a vidíme, že zajištěním finanční stability bude také větší prostor pro stimulaci poptávky na ekonomické straně. Takže e, to platí tedy pro všechny členské státy. Děkuji, Sven Páni komisaři, mám pár krátkých připomínek. V hodnocení e, různých fiskálních pozic jednotlivých zemích se mi zdálo, že e, neberete v úvahu fiskální úsilí jednotlivých zemí. V podstatě jste velmi přísní, pokud jde o ta 3%, ale může být země, která e, opravdu plní e, to své veškeré strukturální úsilí, které bylo žádáno a tom neberete v úvahu, tak žádám, abyste to dělali. Dále k tomu, co říkal pan Faber? řecká vláda nabídla, jak navrhoval pan Weidman, že bude mít nezávislý fiskální orgán, který bude zajišťovat, aby e, všechna opatření platila. A e, jde o to, jak, se, jak toto doporučení je e, tedy sledováno a jsou určité země, které selhaly, pokud jde o deficit a o požadavky na deficit. A my víme, že Eh, pokud jde o makroekonomické nerovna, makroekonomickou nerovnováhu, tak tady eh, ne, se neměří všem stejným eh, metrem. Metrem jsou země, které mají přebytek, pozitivní saldo a chtěl bych vědět od vás, pane Moskovici, zda znovu uvážíte toto stanovisko, když hovoříte, pokud jde o Německo, které má konzistentní dlouhodobé Eh, pře, eh, přebytky, ale co uděláte v tom, aby Německo zvýšilo domácí investice. A nakonec bych rád věděl, že země, eh, které v rámci makroekonomického stimulačního programu E, které v něm jsou, tak jak jsou auditovány, jak e, jsou e, hodnoceny. Můžeme dát příklad Řecka. A kdo má odpovědnost za všechno? Jde o to, aby ten dvoj balíček byl aplikován i v jiných zemích a jak tam bude probíhat audit. D'abord sur, euh, sur les, les efforts budgétaires, euh, il, il faut noter. Děkuji. Tak co se týče eh, rozpočtově, toho rozpočtově politického úsilí, všechny země eurozóny až na dvě jsou vlastně pod těmi třemi procenty. A je důležité, aby se řešily strukturální deficity, ale důležité jsou hlavně ty nominální deficity a Nyní je to tak, že to musí být leto 2,6, potom 2,2% v dalším roce a tímto způsobem můžeme dosáhnout cíle, tedy cíle, který spočívá v tom, aby se tyto země vymanily ze zadlužení, protože eh, tím zadlužením jsou země oslabovány a tím se dostávám k té ekonomické nerovnováze. Při rozhodnutích komise zde bylo několik kroků, kde jsme potom přidali, například na tempu, například eh, ve Francii. Mohu říci, že jsme to velice pečlivě analyzovali, ten národní plán reform jsme opravdu velice pečlivě řešili a samozřejmě můžeme ještě přidat na tempu a nebo prostě zpřísnit ten postup, ale důležitý je ten národní plán. Ten je nezbytný. A proto zde byly také ty rozhovory s panem Valsem, když navštívil komisi. Potom existují státy, které měly přebytky. Je také jiná velká země, Německo. Tam se také zpřísnil dohled. Dobrá, nemůžeme kritizovat Německo za to, že bylo úspěšné, o to vůbec nejde. Ale také uvádíme, že zde je také nerovnováha, nerovnováha jiného charakteru, ale asi je to otázka konkurenceschopnosti na straně jedné a zvýšeného deficitu na straně druhé. A na straně druhé to může být také otázka zvýšených investic. Vedeme samozřejmě i konstruktivní dialog s Německem, Nedávno jsem navštívil Berlín a hovořil jsem s panem Schäublem také o investičních plánech ve výši 15 miliard eur, protože některé spolkové země tyto investice potřebují. Jistě můžeme provádět mnoho nezávislých šetření, jako například v Řecku, ale mohu potvrdit jenom to, co zaznělo včera. Pokračují jednání s Řeckem, je zde konstruktivní vůle je zde vůle zohledňovat rozhodnutí řeckého lidu a je třeba také ocenit úsilí Řecka, ale očekáváme hlavně činy a konkrétní činy. Děkuji, Markovali. Děkuji, pane předsedo, děkuji také oběma komisařům, že přišli mezi nás, aby mohli odpovídat. Slyšeli jsme otázku na makroekonomickou nerovnováhu, které podle mne jsou způsobeny eh, pevnými měnovými kurzy, eh, kdy euro bylo zavedeno do neoptimální eh, měnové oblasti. A mělo se tedy vést jiným způsobem k té měnové unii, kdy teď máme politické obtíže, vidíme a uvidíme, co se bude dít, protože pro některé státy toto není udržitelné zejména v jižních státech je nezaměstnanost, chudoba a další eh, jevy, kterým musíme popřát sluchu. Takže bychom chtěli vést komisi k tomu, eh, aby pochopila, že Německo eh, nemá přebytek nadměrný z toho, ale z té současné situace, ale že se jedná spíše o ekonomickou nevyváženou způsobenou měnovým kurzem a proto je zapotřebí buď postupovat dál, a nebo se rozhodnout pro nějakou jinou cestu. Evropa stojí před důležitou křižovatkou. A potom druhá věc, se týká flexibility pro investice je zapotřebí zjistit, zda můžeme mít lepší definici toho, jak se bude investovat za ten limit 3% v zemích, který tak mohou podle strategického plánu pana Junckera činit. A vzhledem k dramatické situaci zemí, mm, mm, které nemají opatření sociální ochrany a kde se eh, riskuje propadnutí do absolutní chudoby. Eh, zda eh, chcete zavést nějaké úlevy od toho ehm, prahu deficitu v takovýchto situacích. No, to bylo několik otázek. Dobrá. Za prvé je jasné, že s připojením se k eurozóně eh, členský stát opouští svou měnu a také eh, možnost eh, využívat směný kurz k ovlivňování svého hospodářství. To si myslím, že bylo velice jasné všem členským státům, které k euru přistupovaly. To si myslím, že je takový základ. A chci ale k tomu dodat, že je zapotřebí ještě dále pracovat na zlepšování struktury ekonomické a měnové unie. A víte, že probíhají diskuze o prohlubování hospodářské měnové unie. V únoru se o tom neformálně diskutovalo na zasedání rady. A právě nyní Evropská komise, pan předseda Juncker, připravuje eh, druhou zprávu s návrhy, jak takovou to situaci v eurozóně zřešit a jak zlepšit tedy nastavení eurozóny. Pravděpodobně se bude jednat o dvě etapy. Zaprvé se budeme soustředit na to, co lze vykonat nyní, co lze vykonat v rámci stávající smlouvy. A ta druhá etapa se bude zaměřovat na postupy, které budou zaměřeny na dlouhodobější horizont i, e, za horiz- i na horizont, za, který bude sahat za změnu smlouvy. Co se týče Německa, v roce 2014 už takováto situace byla zjištěna, byly, byla dána doporučení Německu, komise eh, samozřejmě toto bude v úvahu i při přípravě letošních doporučení a ten hluboký přeskum, hloubkový přeskum byl vypracován protože Německo překročilo ten 6% práh HDP. Eh, Komise se tím tedy eh, zabývá. Německo eh, provádí seriózní reformy, takže já nemohu souhlasit s vaším názorem. Německo už možná deset let provádí hluboké reformy, neodkládá je tedy. Děkuji. Děkuji. Σωτήριος Zarianopoulos. Ζητώ από se δύο επιτρόπους na σχολιάσουν. Já bych se rád zeptal obou komisařů. Zde nás mohou informovat ohledně následujících věcí. Evropská komise právě nyní jako součást trojka, ať už ji říkáme jakkoliv, vyjednává s řeckou vládou. A obě strany, Evropská komise i řecká vláda, stejně jako všechny vlády, které přemají Evropskou unii, ukazují svou skutečnou eh, povahu. Víme, že mm, tyto diskuze se zaměřují na další škrty v platech eh, a penzí, ale i ty další eh, škrty nestačí a je zapotřebí dalšího zdanění pro Eh, běžné obyvatele, další privatizace, to všechno je popisováno jako kon- konstruktní diskuze, ale pro koho? Pro kapitalisty, nikoli pro občany. Takže to dohodu z 20. února a já jsem se chtěl v této souvislosti zeptat, zda si skutečně myslíte, že vznikne nové memorandum o porozumění protože to ukládá evropský semestr nejen pro Řecko, ale i pro jiné státy na základě toho eh, přeskumu eh, o eh, rozpočtové bilanci. Souhlasíte s tím, co říkám? Na úvod bych rád řekl, že ta práce, kterou provádíme v Euroskupiny eh, a práci s řeckou eh, vládou, s řeckou stranou je velice eh, zodpovědná. Komise tam hraje mm, podobně jako další aktéři, Evropská centrální banka, mm, pozitivní úlohu, vytvořili se bruselskou skupinu, Eh, kdy Evropský mechanismus stability společně s řeckou vládou eh, takto jedná. A v tomto kontextu, eh, a to je velice poklidný rozhovor, velice oceňovaný rozhovor, který ještě tedy nedošel k závěru, Nicméně se provádí tato diskuze a bere v úvahu starosti řecké vlády, také závazky, které už byly předloženy a Eh, to na základě tedy eh, rozhodnutí řecké vlády na mezinárodní úrovni a evropské úrovni. Ehm, my postupujeme na základě toho, co se vyno 20. února, to není ani nic víc, ani nic míň. Eh, trojka takto dnes nefunguje. Nešlo o to, abychom uložili nějaký model, Eh, řecké vládě. Šlo o to, abychom zblížili své pohledy na věc a mm, právě na tom se pracuje, jak jsme o tom mohli eh, konstatovat už v minulosti společně eh, v komisi, tak vidíme, že dochází k pokroku, ale pomalu. A my očekáváme, že by řecká vláda mohla přinést konkrétní reformy, abychom je mohli konkrétně přeskoumat na ECOFINu a e, pokud se bude e, pokud by se mělo tedy jednat o nějaké ideologické e, předkládání stanovisek, tak to opravdu není to, co se provádí na těchto zasedáních, protože jde o to, aby bylo dosaženo dobrých podmínek jak pro Řecko, pro řeckou vládu, i pro Řecko vůči jejím, jeho partnerům. Ehm, jde ale o to, že to skutečně není ani konfrontační, ani ideologický přístup eh, jedné ze stran, ale eh, že se tam eh, klidným způsobem řeší potřebné záležitosti. Pan Rosáty, děkuji. Mám dva dotazy na pana Moskovisiho, jednu a na pana se druhou otázku. Musím se vrátit eh, k Francii. To rozšíření lhuty ze strany komise se zakládá na hodnocení, abych to ocitoval, dostupné důkazy neumožňují, abychom došli k závěru, že tu nejsou neefektivní, že tu nejsou neefektivní činnosti. Co to znamená, že Francie tedy neposkytla dostatek eh, důkazů k tomuto hodnocení, anebo to znamená, že požadavky ohledně toho, jak se má definovat efektivní činnost, je jaksi nedostatečná. To rozhodnutí ve Francii bylo odloženo o tři měsíce a komise za ty tři měsíce, po, těch, po ty tři měsíce čekala na další důkazy a e, nakonec tedy ty důkazy nepřišly. To je první otázka. Ta situace je obtížná i e, proto, že mě ten celý postup a to rozhodování Eh, připadá netransparentní. A měli bychom si to vyjasnit, že zapotřebí zachovat transparentnost a rovné zacházení s členskými státy. Druhá otázka, to je na mm, pana místopředsedu Dombrovsky se a týká se makroekonomický mix. Eh, podíváme-li se na posledních pět let, makroekonomický politický mix byl mnohem restriktivnější než ve Spojených státech například. Jak v měnové politice, v tom smyslu, že úrokové míry byly vyšší o 1% bod, nedocházelo ke kvantitativnímu uvolňování, eh, to přišlo až v poslední chvíli. A také fiskální politika byla restriktivnější v tom smyslu, že celkový fiskální stimul Eh, o 4 HDP nižší v eurozóně. Myslíte si, že to nějak souviselo s pomalostí eh, toho eh, oživování v eurozóně, tedy zdá ten politický mix přispěl k tomu pomalému zpamatovávání se eurozóny oproti Spojeným státům? Tak já odpovím na první otázku. Já si myslím, že především je zapotřebí důvěřovat eh, komisi a radě, že provádí tento dialog s členskými státy a že by se nemělo a priori eh, přednášet nějaké podezření. My v prosinci jsme přerušili to rozhodování, přišli jsme před vás, přestoupili jsme a vysvětlili, že toto rozhodnutí by mohlo být kontroverzní. Měli jsme důvod, protože jsme neměli definitivní čísla v té době ještě. Takže jsme odložili o tři měsíce naše rozhodnutí a po těch třech měsících eh, jsme došli k tomuto změní. Proč není také jasné? Protože to jsou různé způsoby eh, výpočtu u těch jednotlivých eh, aktivit, buď z hora dolů nebo z dola nahoru. A to není tedy překvapivé, že při těchto různých způsobech počítání můžeme dojít k různým výsledkům. Takže jsme mohli jedině konstatovat, že tu není důkaz a v tomto případě eh, je rozhodnutí ve prospěch toho eh, obviněného. A musíme brát také v úvahu ta čísla, která jsou k dispozici, protože jsou eh, lepší ohledně Francie. A k tomu to došla i, i, i komise. K čemu jsme tedy měli, k jakému závěru? Za prvé, že jsme měli pravdu, když jsme raději počkali, viděli jsme, že to byla skutečně seriózní práce a e, e, za třetí je to jasný výsledek, e, který můžeme vidět i z Eurostatu. Uvidíme, co nám Eurostat řekne 20. dubna. Prostě jsme postupovali podle metod, které máme k dispozici a tímto způsobem pak rozhodli. Okay, uh, to answer the, uh, abych odpověděl na tu druhou otázku týkající se eh, mixu makroekonomických politik. Je důležité si uvědomit, že i o tom minulém mixu bylo rozhodnuto za určitých okolností a ty okolnosti se lišily od situace v eh, USA. A jeden z velkých rozdílů zde byl ten, že po finanční krizi jak v USA, tak v Evropě. USA neměl krizi veřejných financí a důvěry ve veřejné finance, zatímco v některých zemích Evropské unie právě k tomuto došlo. Takže z tohoto hlediska, ano, USA také v období krize Mm, provádělo více eh, fiskálních eh, stimulů a pomáhalo to ekonomice, i, že tam byl i velký investiční eh, program ze strany americké vlády, ale fiskální pobídky můžete mít jenom tehdy, pokud někdo opravdu chce za rozumné úroky financovat vaše dluhy. A tak tomu bylo v USA, ale bohužel ne ve všech zemích EU. A proto ta situace byla v různých zemích různá, někde bylo třeba nejprve znovu nastolit finanční stabilitu, než se mohla nastavit hospodářská obnova. Děkuji. Takže to by teď mohlo znamenat, že ty podmínky jsou mnohem pozitivnější, takže vaše argumentace by mohla říct, vést k tomu, že bychom mohli si, že nyní bychom měli využít těchto dobrých tržních podmínek pro investování. Alfred Sand, děkuji vám, pane předsedo. Já se překlínám v otázce s tím, co se ptal pan Valis. V eurozóně šlo o dosažení fiskální rovnováhy v vnitrostátních ekonomik, ale divergence jednotlivých národních ekonomik se, se růstá. Bylo zde několik e, málo ekonomik pod vedením e, Německa s vysokou produktivitou a e, velkým ruským udržitelným potenciálem. Potom tam byl větší klaster, kde tomu bylo naopak. Ten malý klaster byl podhodnocen, co se týče obchodování se zbytkem této zóny. A E, vlastně prodejem mimo tyto zóny došlo k zvyšování úspor z rozsahu. Neznamená to teď, že je malý klaster ekonomik pod vedením Německa, které byl velmi výkonný, vlastně na tom bude dosti bezbolestně v oblasti obchodu jak v eurozóně, tak mimo ní a nezvýší to divergence mezi těmito dvěma klastry, mezi jejich ekonomikami. A měli bychom to nějakým způsobem zvažovat a řešit. Měli byste to zvažovat a řešit vy. A pokud ano, tak jaké máte účinné nástroje pro to, aby se to řešilo? Děkuji. Děkuji vám. Ano, to byla dosti komplikovaná otázka, ale myslím, že má dvě části, to divergence výkonnosti ekonomik v Evropě a potom také dopady nedávné e, devalvace. Tak k tomu prvnímu. Jistě. To je otázka, která již zazněla a je to logické. Pokud země vstupuje do měnové unie, tak jsou zde omezení dané měnovou unii, mimo jiné eh, nemožnost eh, určovat si směrečný kurz. To je, myslím, dosti logická věc. A členské státy, které jsou v eurozóně, musí být schopné svoji ekonomiku regulovat jinými prostředky. A zde se vlastně zase vracíme k těm strukturálním reformám pro zlepšování konkurenceschopnosti členských států a to je právě jedna z našich priorit, kterou také uvádíme v naší roční analýze růstu. Takže jistě měnová unie má svoje umození a každý členský stát o tom ví, když do ní vstupuje. A teď k tomu vývoji směných kurzů v nedávné době a kdo z toho má prospěch a kdo ne. Myslím, že je dobré uvést, že zatímco ECB nyní provádí kvantitativní uvolňování, tak je to protože inflace je mnohem nižší než ten cíl ECB inflační, no to je 2%, je to hodně pod 2%. A proto je zde tato monetární politika, eh, která eh, je zacílená na eh, ten inflační cíl. Vývozci do třetí zemí, pro ně samozřejmě tato změna směných kurzů je přínosná, ale zatímco ECB dosahuje svých cílů v oblasti inflace, tak také pomáhá vlastně v úlevě v oblasti dluhové zátěže. Protože můžete se snažit řešit dluhovou zátěž e, splácením, anebo tím, že budete posilovat růst svojí ekonomiky. A máme zde nyní rychlejší nominální růst. A takže toto zacílení e, bude ještě účinnější pro ty země, které byste uvedl, že jsou součástí toho takzvaného druhého klastru. A že no, to pomáhá vlastně zemím v obou klastrech, protože Ono to samozřejmě neskončí nějakou e, nadměrnou inflací. To jsou určité obavy, které zde vždy jsou, že by to mohlo vést e, příliš velké inflaci. A... Dobře, děkuji. Thank you, Chair. Uh, Vice President. Děkuji vám, pane předsedo. Paní Paunova. Eh, děkuji vám, pane Domrovský, také za vaši prezentaci se podíváme na evropský semestr a ekonomický dohled eh, komise, včasná prezentace, to je významný krok pro lepší koordinaci ekonomické a fiskální politiky v EU, ale ty eh, zprávy v jednotlivých státech poprvé tady byly publikovány tři měsíce předem, takže nám umožňují otevřenou skutečnou diskusi předtím, než členské státy předloží svoje národní reformní plány a než dojde k, k větnovému zveřejnění těch eh, doporučení. Já věřím, že tato otevřená diskuse je velice důležitá také v souvislosti s chudými zeměmi a jenom 7,5% těch doporučení bylo skutečně implementováno členskými státy a Eh, zdá se tedy, že v evropském semestru není dostatečně diskutováno a reformy nejsou dostatečně eh, prosazovány. Je třeba více posílit meziparlamentní dialog a zapojit eh, vnitrostátní parlament nejenom do té formulace doporučení, ale jejich implementace a monitoringu. Národní parlamenty jsou zapojené nyní do evropského semestru, ale stávající mechanismus je nedostatečný minulém měsíci Evropský parlament vyzval komisi, o větší, aby více zapojila národní parlamenty. Proto bych se chtěla zeptat, jaké konkrétní kroky plánuje komise k dosažení tohoto cíle a jak může být posílen politický dialog mezi vnitrostátními parlamenty a komisí. Děkuji. Ano, děkuji vám za tuto otázku. Pokud jde o ten takzvaný streamlining evropského semestru a o změně eh, kalendáře evropského semestru, jak jste správně poznamenala, tak to je tedy jeho hlavním cílem je eh, mít více času na diskuse. Žádali eh, o to členské státy, tripartity v členských státech Eh, aby se mohly účastnit i další zainteresované strany. Když hovoříme o členských státech, samozřejmě máme na mysli taky národní parlamenty. A už teď v tomto evropském semestru se eh, národní parlamenty členských států více eh, účastní této činnosti a více se Eh, angažují eh, a budou se intenzivněji angažovat i v následujících evropských semestrech, to je úplně jasné. Proto, aby se úspěšně implementovaly strukturální reformy, pokud chcete mít produktivní diskusy eh, o fiskálních záležitostech, je třeba hovořit s těmi, kteří rozhodují. Takže je třeba je zapojit do diskusí co nejdříve. A je to záměr komise a nakonec je to věc, kterou už děláme i letos. Vždycky sledujeme, jakým způsobem tento proces ještě lépe napřímit, pokud jde o konzultace s členskými státy, jejich parlamenty a sociálními partnery. Posledním eh, řečníkem je Pervan Šperenč. Děkuji, mám dotaz na místo předsedu Dombrovskise. V průběhu tohoto hospodářského dialogu se hovořilo o postupu pro eh, makroekonomickou nerovnováhu a těch dvou eh, rozměrů, tedy strukturálních reform a také nástroje, který potřebuje Eh, poukázat na možné nerovnováhy také mezi členskými státy. Určitým způsobem nedosáhl těch ambicí, které byly mm, stanoveny. Eh, komise využívá stále více eh, agregované fiskální stanoviska a v takovémto případě byste eh, měli také se zabývat eh, prognozami pro členské státy eh, a také využíváním této koncepce, tedy Aggregate Fiscal Stance, k tomu, aby jste provedli i hodnocení ex post u těch jednotlivých členských států. A také byste měli mít určitý nástroj, který by byl schopen vést k, rozdíl, k, tedy ke snižování rozdílu mezi jednotlivými členy eurozóny a ke zlepšení situace členských států. Dobře, děkuji mnohokrát za tento dotaz. Ano, v nedávné analýze komise jsme zdůrazňovali právě ty eh, agregované fiskální eh, eh, postoje, stanoviska a jsou široce neutrální. Tento politický mix společně eh, s přizpůsobivou měnovou politikou je eh, širokým mixem politik, který je vhodný při takovýchto okolnostech. Samozřejmě je vhodné dále toto zvažovat eh, při rozhodování v, v evropském semestru, jak využívat tyto eh, spojené eh, fiskální stanoviska jako, a také mm, je využívat jako indikátor pro určité analýzy. Co se týče kontrol ex post, Eh, můžeme o tom přemýšlet? To je velice dobrá otázka. Já na to teď nemám připravenou odpověď, ale vím a, a chápu význam eh, toho, na co se zaměřujete v této diskuzi a že bychom se mohli zabývat tedy těmi eh, agregovanými fiskálními stanovisky, dalšími aspekty a mohli bychom se k tomu vrátit při dalších hospodářských dialozích, až se tu sejdeme. Děkuji, omlouvám se. EPP tu má zástupce za pana Martušela, takže eh, pan Vadek Lange mm, může také přiložit svou otázku, protože eh, tlumočníci budou odcházet. I'll be asking in Dutch. Já mám... Belgii mm, dnes nebyla eh, souzena Evropou, zdá se, že tady Komise vítá eh, postup Belgie, chcete zde ambiciozní text shift a chápu to, že nejde o snížení daní, ale o změnu v daních. Můžete komise prosím vysvětlit, jak tento text shift vidíte konkrétně? to je několika leté úsilí v Belgii a může to zde komise například řešit v rámci otázky té makroekonomické nerovnováhy. Děkuji vám. Sur, euh, sur la Belgique, nous avons... Ohledně Belgie, tam jsme přijali rozhodnutí, v němž bereme v úvahu úsilí provedené belgickou vládou a odvedli velice dobrou eh, práci Eh, byly tu tři problémy, tedy dluh, jak už jsem říkal, eh, v podstatě ani Itálie, ani eh, Belgie neplní to, to, co by se plnit mělo, ale když se zváží ekonomická situace na jedné straně a také strukturální reformy a to úsilí, tak jsme došli k závěru, že toto, tato pozice Belgie je oprávněná. Druhá otázka se týkala překročení 3% v roce 2014 a bylo prokázáno, že to je dočasné překročení, náhodné, že v roce 2015 situace bude eh, lepší. A pak ta poslední věc, to jsou strukturální reformy, eh, které musí Belgie provést. To, co dělá komise, to je podněcovat vlády k reformám. Nemůžeme u toho držet za ruku eh, nebo být příliš preskriptivní v tom, co mají dělat. Ano, eh, máme, eh, máme náročné požadavky, to ano. A následně se také náročným způsobem hodnotí, jak byly provedeny ty reformy. A na základě tohoto hodnocení se ukazuje, takový rámec makroekonomické nerovnováhy případně v té zemi a o tom se pak diskutuje. Thank you. Really. Děkuji. Chci poděkovat panu místopředsedu Dombrovskisimu, panu komisaři Moskavisimu za tuto výměnu názorů. Považuji za mimořádně užitečnou a konstruktivní a děkuji také za ty prezentace, které podle mě byly velice přesvědčivé. a také bylo eh, moudré vyčkat si na patřičná eh, eh, data. Navazuji na to, co říkal pan komisar Dobrovskis ohledně reform v jednotlivých členských státech, které mohou ukázat, jak jednotlivé členské státy z toho zhostily a budeme to tedy úzce sledovat a těšíme se na dialog, abychom viděli, jak eh, může být efektivnější eh, postoj v celé eurozóně, jak tedy eh, ohledně makroekonomických nerovnovách, tak fiskal a uvidíme, budeme se tím zabývat dále s ohledem na pakt růstu a stability a budeme pokračovat dále nastaveným směrem. Děkuji vám ještě jednou, děkuji všem kolegům a my se sejdeme s kolegy ve tři hodiny odpoledne.